Eh, k externím eh, aspektům eh, Evropského programu pro migraci směrem k novému paktu pro migraci. A samozřejmě začneme s prohlášením komise. Pane Timmermansi, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, Federica Mogherini a já eh, jsme dnes velice rádi, že s vámi můžeme být. V posledních několika měsících eh, velice úzce spolupracujeme s vaším parlamentem v otázce převaděčů, kteří eh, působí mezi Tureckem a Řeckem, eh, v otázce obrovských stát na životech v Egejském moři. A vzhledem k tomu, co jsme udělali, jsme eh, podnikatelský model těchto převaděčů rozbili. Lidé už v Egejském moři neumírají a čísla lidí, kteří přicházejí z Turecka, jsou velice nízká. Ale Podívejte se na to, co se děje na jihu středozemního moře. Lidé umírají, topí se v moři, převaděči nalezli nový způsob podnikání, takže naše práce zdaleka ještě neskončila. Musíme udělat to tež, co jsme udělali v Jirském moři i v Eh, jižní části Středozemního moře nalézt eh, trvale udržitelné řešení. Nemůžeme toto eh, tolerovat ztrátu lidských životů v takovémto rozsahu a musíme udělat vše, co je v našich možnostech, abychom a tomu zamezili. Znamená to, že se musíme efektivně angažovat ve stycích se třetími zeměmi původu a transitními zeměmi, abychom řešili otázku migrace dlouhodobě, ale také hned teď, bezprostředně a nám myslím Evropskou unii i členské státy poučit se eh, z nejdůležitější ponaučení loňského roku a, z eh, Valeckého summitu navrhujeme, a poučení tímto navrhujeme nový, eh, nové partnerství pro třetí země v oblastkách migrace a vás, Evropský parlament, České státy, Evropskou radu a Evropskou banku. Žádáme o plnou podporu. Znamená to eh, nový přístup toho, jak členské státy a instituce spolupracují eh, na nastolení eh, řádu v migračních tocích a snaží se správně řídit migraci. Vytváří se zde přístup k mobilizaci a použití všech nástrojů členských států, které jsou k tomuto určené. My navrhujeme smíšení pozitivních a negativních podnětů těm eh, zemím, které jsou ochotné s námi eh, spolupracovat, tak abychom a, eh, a, také a zároveň poskytnout podněty těm, kteří nejsou ochotní spolupracovat. Členské státy budou muset sehrát svoji úlohu a být připraveny na opětování tohoto přístupu. My vytvoříme koordinační přístup tak, abychom opravdu využili kolektivní vliv Evropské unie. Společně toho dosáhneme mnohem více. Po operační stránce naším krátkodobým cílem je chránit, eh, zachraňovat životy ve středozemním moři, eh, navrátit počet eh, navracených lidí, kteří nemají právo zůstat a umožnit migrantům a uprhlíkům zůstat blíže domovu a nevydávat se na nebezpečné cesty. Až ukončíme nelegální migrační toky, musíme otevřít cestu do Evropy těm potřebným a zejména větší objem pro přesídlení uprchlíků. My budeme eh, nabízet eh, mechanismy pro eh, země, které mají velký počet uprchlíků. Tento přístup přinese přínosy pro uprchlíky třetí země a samozřejmě i pro Evropskou unii a její vlastní občany. Navrhujeme, abychom nejdříve spustili dohody eh, s Jordánskem, eh, Lebanonem, eh, Nigerií, Senegalem, Mali a Etiopií. Také budeme se více angažovat v Tunisku a Libii. Než bych řekl, že se zaměříme na zlepšení zprávy hranic a migrace v terénu. To si bude vyžadovat patřičné finance Svěřenský fond Afriky dostane eh, okamžitě 500 milionů eur z eh, rezervy Evropského rozvojového fondu. Vyzýváme členské státy, aby toto dorovnali eh, na úroveň 1 miliardy. To lze udělat teď a nečekat na potopení příští lodi. Ale nejde jenom o dodatečné finance. Jde možná ještě více o lepší mobilizaci prostředků, které my, a, a to znamená EU a členské státy, máme k dispozici. Dohromady celkem 800, 8 miliard eur může být dáno k dispozici na podporu těchto dohod v nadcházejících pěti letech. Když se podíváme na dlouhodobé výzvy, tak musíme udělat také více, abychom zlepšili příležitosti pro země původu, tak aby lidé nebyli nuceni Eh, odcházet, můžeme eh, zvážit naše tradiční modely rozvojové spolupráce a dát mnohem větší eh, roli soukromým investorům. Zatímco investiční omezení se liší v různých regionech, mimo Evropu můžeme opakovat zhruba alespoň úspěch Evropského fondu pro strategické investice. Proto chceme vytvořit Evropský fond, který eh, vytvoří eh, podněty i pro soukromé investice v Africe a v evropském okolí. mobilizujeme 3,1 miliardy eur, což by mělo vyvolat celkové investice eh, ve výši asi 31 miliardy. Můžeme dokonce dosáhnout 62 miliard, pokud členské státy dorovnají příspěvek EU. Tím, že to uděláme, dosáhneme konkrétní výsledky společně s našimi partnery. Na to potřebujeme plné odhodlání všech evropských institucí, členských států i partnerských zemích. Děkuji vám, paní předsedající. Thank you very much. Děkuji, pane místo předsedo. A nyní vysoká zástupky paní Mogherini. Děkuji. Dovolte mi, abych eh, se připojila k lítosti vyjádřené plánem Evropského parlamentu u přitosti umrtí pana Bonana. Nikdy jsme se politicky neschodovali, ať už zde, či v italském parlamentu. A dnes bychom se asi také neschodli, ale jsme především lidské bytosti. A chci vyjádřit svou soustrast celé jeho rodině, jeho ženě, jeho dětem, všem, kteří mu jsou drazí a také jeho politické skupině zde i v Itálii. A Nyní k našemu dnešnímu tématu. Společně s Francí a s Franc, spolu s Francem a se zbytkem komise eh, jsme chtěli vyslat výrazné politické sdělení a také několik eh, významných konkrétních závazků, kde věřím, že získáme plno, plnou podporu parlamentu, rady i dalších institucí. První sdělení se týká metody. Zasedáme zde společně, poslední měsíc jsme zde také byli společně okolo jiného tématu a to je způsob práce, který se komise zvolila, tedy spojit se na konkrétním úkoly, ať už jsou vnější nebo vnitřní a pokusit se dát strategický rozměr naší činnosti. A chci poděkovat Francovi a jeho kolegům a vynikající, za vynikající týmovou práci. Druhé sdělení, změna paradigmatu a postoje. Chceme přejít od minulého přístupu, kdy se jedná o evropskou krizi, k tomu, že se nejedná pouze o téma pro Evropu. Většina pohybu se týká území uvnitř Afriky a dalších kontinentů a ne Evropy. Takže tomu musíme čelit globálním přístupem. Včera v New Yorku jsem hovořila v Radě bezpečnosti OSN a hovořila jsem také s generálním tajemníkem a bude se konat eh, summit OSN o migraci v září a to je správný přístup, který chceme podporovat. Je to globální odpovědnost a každý partner, každá země, každý region ve světě Každá regionální organizace, národní instituce musí odvést své. A Evropa se snaží odvádět své, chce zachránit životy na moři a naše operace Sofia již zachránila desítky tisíc životů a všichni ostatní musí postupovat stejně. Nejde jenom o ty, kteří umírají na moři, které musíme zachraňovat, ale jsou to také tisícovky těch, kteří umírají na poušti, než se dostanou na břehy Středozemního moře. Nejsou na obrazovkách, ale jsou to také lidské životy. Je to tedy změna mentality, změna přístupu a díky tomu chceme vytvořit globální partnerství. To potřebujeme, abychom čelili globálnímu jevu, jako je tento. Třetí zásadní sdělení. Potřebujeme se soustředit v našem partnerském přístupu na země bezprostředního okolí středozemního moře. Jordánsko a Libanon už rozhodlo v únoru o svém přistoupení k tomuto spojenectví a náš důraz musí být i na Afriku. Afrika z demografických, ekonomických důvodů, z důvodu klimatických změn a nerovnosti bude i nadále kontinentem významným, pokud jde o přesuny lidí. A to, to nevymizí v brzké době. Musíme eh, řešit eh, tuto situaci dlouhodobě i krátkodobě, bezprostředně. A politické otázky, které jsou jádrem rozhodnutí o opuštění své vlasti, své zemi. Náš vztah s Afrikou, pokud jde o strategické partnerství, musí být eh, zdůrazněn. A musíme tomu také přiřadit zdroje. Tedy není k závazkům. Franc již zmínil počty ekonomických závazků, tedy zvýšené eh, příspěvky do Svěřenského fondu pro Afriku, dalších 500 eh, milionů eura. A dovolte mi zde volat členské státy, aby vyrovnali tento závazek, protože musíme být konzistentní. Za druhé, konkrétní závazek obnoveného partnerství v rámci paktu pro migraci, kde to bude postaveno na prioritních zemích Jordánsko a Libanon. Tam už jsme během londýnské konference eh, připravili podmínky a nyní budeme plnit naše závazky. Niger, Senegal, Mali, Etiopie a Nigérie jako další prioritní země. Se všemi jsme zahájili procesy jednání s nimi v posledních sedmi, osmi měsících s prezidenty, s, s vládami, s občanskou společností o tom, co je třeba v těchto konkrétních zemích, někdy v konkrétních oblastech těchto zemí, v konkrétních regionech a obcích, kde většina toků pramení, pokud jde o migranty, ať už jde také o situaci v oblasti lidských práv, takže naše kroky jsou cílené tam, kde je to třeba. A chceme, aby ten přístup byl oboustranně výhodný. Od poskytování pomoci k investicím pro Afriku a zejména pro zahájení konkrétní pomoci těmto zemí. Ten přístup, který obou je výhodný, musí být eh, společně řízen. Ty země, které jsou současně zeměmi původu, tranzitu a určení, každá z nich potřebuje naši podporu, abychom lépe řešili jejich interní výzvy, pokud jde o přítomnost eh, migrantů na jejich území, pokud jde o infrastrukturu a možnost eh, udržet toto úsilí z různých pohledu. Dlouhodobý přístup. Franc to zmínil, zahájili jsme eh, externí investiční plán, který je Kopernikovská revoluce v našem přístupu k rozvojové pomoci. My jsme o tom hovořili s ministry pro rozvojovou pomoc na minulé radě pro zahraniční věci, investovat do Afriky zejména. Snažit se inteligentně spojit evropské veřejné prostředky, soukromé investice a nesmíme se bát zapojit soukromé investory a mezinárodní finanční investice. Evropská investiční banka mimo jiné bude ručitelkou a budeme následovat eh, příklad Evropského strategického fondu pro investice a budeme rozvíjet dlouhodobou investiční politiku pro naše partnery kteří potřebují infrastrukturu, zlepšení sociální situace, vytváření pracovních mít a podporu růstu v těchto zemích. To je konečně přístup, který je současně bezprostřední a strategický. Takže skutečně si myslím, že to může doplnit konzistentním způsobem návrhy, které jsme schválili v loňském roce eh, s programem pro migraci kde již byla vnější část opatření a my z toho vycházíme. Vycházíme z vynikajících výsledků summitu v Lavaletě při vytváření partnerství s našimi africkými přáteli a chceme také rozvíjet tuto činnost a chceme ji současně prohlubovat, jak bezprostředně, tak krátkodobě. Děkuji vám. Thank you very much, madam. Now we Děkuji vám. A nyní zahájíme rozpravu eh, řečníky jménem frakcí. První je pan Weber. Vážené kolegyně, kolegové, paní místo, pane místo předsedo. Migrace je megatéma dnešní doby a už jsme vedli a povedeme ještě mnoho dalších diskusí. Důlež, každá, jako každá medaile má dvě strany. Musíme samozřejmě posilovat eh, naši spolupráci a na jedné straně, což je také jasné, musíme zase chránit Evropu před novými migračními toky, před novými příchozími. Takže to jsou ty dvě strany jedné mince, které musíme řešit. Důležité je, a to, co vlastně komise řekla, musíme jasně sdělit našim občanům, pokud když budeme mít dobré návrhy ze strany komise, tak je to pomůže řešit. Ta balkánská cesta tedy byla ukončena, teď zase v Egejském moři máme určité další bandy převaděčů a jak zde bylo řečeno, vlastně eh, dnes už umírá méně lidí v, ve středozemním, v Egejském moři. Pomoc vlastně také přímo na místě je větší, několik sto milionů například bylo investováno do Turecka, to jsou ty nové peníze, pomáháme tedy in situ přímo na místě, to pomáhá, ale všichni víme, že se jedná o dlouhodobý vývoj řešit tuto migraci, proto musíme pracovat na legislativních aspektech. Chtěl bych také poděkovat eh, z výboru eh, Libe. Tam jste byla velice dobrá spolupráce, což dokazuje, že chceme předkládat eh, legislativní akty společně, protože to jsou věci, na kterých musíme pracovat. A co se týká současného afrického svěřeneckého fondu, mám to 8 miliard a 1,80 milionů ze členských států, které bychom měli dostat. Rada vlastně není ještě přítomna jsou a ty přísliby, které byly udělány v, učiněny ve Valetě, by měly být také prosazeny. To je první krok, kolegové. Druhý krok je nyní otázka, jak budeme strategicky postupovat vůči našim sousedům s africkým zemím zemím a pro, musíme si být vědomí, že se jedná o osud našeho kontinentu, Evropy, která je, který je velmi těsně spojen s rozvojem afrického kontinentu. Proto bych chtěl poděkovat za ty návrhy, které jsou zde předloženy ze strany komise, v paní Mogherini, pana Timmermanse. Chtěl bych poděkovat i komisaři Hánovi dalším, protože je to dobrý, jsou to dobré základy, dobrý základ pro další práci tak aby vlastně v roce 2050 by se obyvatelstvo Afriky mohlo eh, zdvojnásobit a toto jsou také věci, na které musí Evropa už dnes reagovat. Pravda je, že musíme ty problémy brát skutečně vážně vlastně v našem vlastním zájmu. Nejen v zájmu Afriky musíme eh, spolupracovat s tímto eh, kontinentem, musíme zajišťovat tam větší blahobyt, investovat více peněz, využívat lépe ty peníze, které jsme již poskytli. Musíme také se ubírat novými cestami. To znamená například taková myšlenka jako EFSI vlastně e, použít takovou topáku například i pro Afriku, abychom e, jim nabízeli konstruktivní možnosti. Také se hovořilo o obchodní politice, to je důležitá záležitost vytváření partnerství e, přemýšlet více než z evropské perspektivy, také z té africké perspektivy, protože pokud nějací partneři z Afriky nebudou eh, chtít spolupracovat, a pokud tedy nebudou spolupracovat, tak z toho musíme také vytěžit důsledky pro obchodní politiku. Nemůžeme postupovat tak jako běžně, musíme z toho vytěžit závěry. Proto musíme být velmi jasní také vůči našim africkým partnerům. Chtěl bych vnést několik myšlenek do této diskuse. Co, protože se zde hovořilo v rámci Bluka také o těch legálních cesty eh, do Evropy. My potřebujeme další rozvoj samozřejmě, ale chtěl, měli bychom se zamyslet také nad tím, eh, protože máme už v Evropské unii miliony lidí bez práce, miliony mladých lidí na našem kontinentu, kteří jsou bez práce. A proto bych chtěl ve jménem mé frakce říci, to neznamená, že bychom měli otevřít nové cesty, abychom, aby přicházelo stále více migrantů kvůli práci do Evropy. Musíme zajišťovat lepší budoucnost práci pro naše lidi, pro mladé lidi na evropském kontinentu. Takže ještě jednou děkuji za ty návrhy, které jsou zde předloženy. Evropa pouze společně může najít dobré řešení. Děkuji. Než se dostaneme k dalšímu řečníkovi, nyní nebudou modré karty, Nyní pan Pitela, máte slovo. Děkuji. Paní místopředsedkyně, milí kolegové, hovořme jasně. Byli jsme krátkozrací v posledních letech. Neviděli jsme, že před námi se nachází mladý kontinent, který má mnoho problémů, ale také obrovský potenciál. A zejména jsme nepochopili, že bylo třeba se rozdělit o výzvy s tímto kontinentem. Přemýšlejte, všechny velké výzvy, které se nás týkají, se týkají Afriky. Boje s terorismem. Jak bojovat s terorismem bez Afriky? Jak bez Afriky řídit migrační toky? dialog mezi náboženstvími, rozvoj, je to možné bez Afriky. Afrika je pro nás partnerem. A dnes se věci mění díky italské vládě a díky Evropské komisi. A já vám oběma děkuji, Federico i Franci Timmermansi. Děkuji celé komisi za její návrhy. Nyní se pustím do konkrétních věcí. Finanční zdroje na prvním místě. Vy jste udělali maximum 500 milionů euro z fondu to mohla udělat eh, realisticky Evropská komise. A teď je na členských státech, aby sehráli svou roli. Nemůžeme zde vést krásné projevy a potom nic nedat. To, nej, to nejde. Existuje mechanismus, eh, který zajistí multiplikaci a pákový efekt. Nezapomínejme, že EIB musí být součástí toho řídícího mechanismu, ale musí taky změnit svůj úkol. Nebude financovat pouze projekty, které mají trojité Ačko, protože takových projektů v Africe moc není, které mají trojité A a e, projekty v Africe jsou riskantní, takže to nejsou, to nejsou e, projekty s trojitým A. a dále politické a kulturní aspekty. Pakt není bezpečnostním projektem. Samozřejmě jeho cíl je lepší řízení migračních toků. Zajisté. Ale samozřejmě mladí a tak dále, mladí Afričané, kteří berou práci mladým Evropanům. Ani vědecky se to nedá dokázat. Podívejte se, kdo má tento program má zabezpečit situaci, ale je třeba, abychom měli ekonomické, politické, společenské, kulturní spojenectví s Afrikou. Nejde jenom o nějaký krátkodobý trik pro zbrždění eh, migračních toků, ale pokud to je nástroj pro velké spojenectví, které přijde nakonec, tak je to skutečně revoluční změna. Děkuji vám. Děkuji. Další paní Stevens. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, Komise dnes přichází s novým hlavním plánem. Zdá se, že jde především o finanční podporu africkým zemím za dvě věci. Za prvé musí zadržet migranty a bojo, tím, že budou bojovat proti převaděčům a za druhé musí přebírat legální migranty z Evropy. NVA je spíše pro eh, uzavření eh, dohod proti tonutí se všemi zeměmi kolem Středozemního moře. Dnes konstatujeme, že eh, mm, je tady určitý jiný návrh. Máme posílat migranty do Mali, Tuniska a jiných zemí a zároveň neřešíme skutečnou uprchlickou krizi. Evropská unie eh, zřídě, eh, nebo zřizuje eh, pobřežní stráž a ta může provádět návratové operace. Potom tady máme zavedení maximálního stropu pro přijetí v žadatelů o azyl. To je třeba vynutit. Děkuji. Děkuji, pan Verhofstadt. Děkuji vám, vážení kolegové. Nejdříve bych řekl na adresu komise, že jsem velice spokojen s globálním přístupem, eh, který se dnes eh, dokončili eh, krom vedle v pobřežní a hraniční stráže nový azylový a migrační systém a teď nové zástup, návrhy k Evropské eh, radě, eh, tedy k ekonomické migrace. Moje první eh, rada byla v, na severu Finska v roce 1999 v Tampere a tam jsme se rozhodli, že bude evropská azylová migrační politika. Tehdy jsme o tom rozhodli už v roce 1999, čili o 17 let později a musím říci konečně, a už se jí možná blížíme. Takže velice pozitivně vítám ten globální přístup a kritičtěji bych se stavil k myšlence eh, z eh, migračních dohod s eh, třetími zeměmi. Pokud, vážení kolegové, z komise chcete prostě duplikovat dohodu s Tureckem, potom mám radu klíčových problémů s tímto, protože mám tady zprávu International z před týdne o dohodě s Tureckem pro Evropu eh, je to způsob vpřed. Jak jet vpřed? Hmm, do Evropy proudí méně eh, lidí, alespoň z této části Středozemního moře, ale eh, zatím lidé tečou do Evropy z jiných částí Středozemního moře a jedno souvisí s druhým. Ale kromě tohoto, nezávisle na tomto, ta zpráva konstatuje, že pro uprchlíky neexistuje řešení žijí v děsných podmínkách. Přes 100 tisíc eh, jich eh, eh, utíkalo, nebo bude zatlačeno mm, mezi zeď, kterou bude Tureckem, buduje Turecko a islámským státem v Sýrii. Není možné, aby někde získali azyl, protože Turecko neratifikovalo všechny protokoly ženevské úmluvy a syrští uprchlíci tam podle toho stávajícího stavu nemusí dostat eh, mm, azyl, takže pro tyto uprchlíky je tato dohoda eh, tragická, je to drama, je to problém. Takže říct, eh, máme teď řešení pro problém, prostě budeme duplikovat dohodu s Tureckem a rozjedeme to na všechny ostatní země, tak pardon, to není cesta vpřed do budoucna. Prostě řekneme, no my vám dáme peníze a vy si necháte uprchlíky. No takhle eh, v tom to nemůže ta dohoda vypadat. Takže já bych navrhl, abychom eh, místo toho té migrační dohody eh, přišli se skutečným partnerstvím s těmi zeměmi. To se stává ze tří hlavních prvků pro mě. Společně, ne oni, otevřeme přijímací centra a v těchto zemích, abychom pozbírali ty migranty a uprchlíky už v těch eh, přijímacích centrech v Libii, v Egyptě, v Tunisku, v Libanonu, v Jordánsku, v severoafrických zemích. A eh, za druhé, budeme eh, schopni toto zpracovat dohromady a rozlišovat mezi skutečnými uprchlíky a těmi, kdo, u koho lze tedy eh, usídlit uvnitř Evropské unie, unii a potřebujeme eh, vytvořit projekty v transitních zemích nebo v eh, zemích původu, abychom jim dali očekávání, nějaké očekávání budoucnosti. A nezapomínejme, Afrika roste o 4 až 5 Je tady dobrý základ pro dobré projekty v těchto transitních zemích a zemích původu. To se mi zdá cestou vpřed. Ne, abychom řekli, no my vám dáváme peníze, my už vám je slibovali před 20 lety, nikdy s vámi nedali, teď si je nechte, eh, pokud si necháte uprchlíky. Pro mě to, eh, to není dohoda. Pokud to taková, ale má být dohoda, tak jsem proti. A doufám, že čistě náhodou se nám podaří vytvořit, eh, eh, ne, ne náhodou se nám podaří vytvořit eh, skutečná partnerství s nimi a zvládat ty migrační toky. Takže je třeba upravit ten váš návrh tímto způsobem. A potom poslední věc. Otázka modré karty. Musím vám říct jednu věc. Modrá karta v podstatě neexistuje. Teď je 10 tisíc. Do chvíli je to dobrý pokus. Není to správně, ale cesta vpřed. Existuje eh, lepší cesta vpřed, ale je stejně jak ve Spojených státech je zelená karta, jedna a modrá karta nechť eh, vede podle směrnice k 28 eh, modrým kartám v Evropské unii. My jako Evropský parlament máme za úkol s vámi tlačit na radu, aby přijala těch 20, eh, jeden systém místo 28 systémů. To by mohl být dobrý výsledek tohoto, této směrnice. Děkuji a nyní paní Spinelli. Děkuji. Já co se t- v paktu o migraci se hovoří o přejímání práv, ale potom jsou zde tam také určité rozpory, smích, smíchávají se tam různé věci, různé nepravdy, různé věci, které jsou tam skryty. Říkáte, že dohoda s Tureckem umožnila zachránit životy. Ano, ale jsou tisíce lidí, kteří umírají dnes, kteří se topí ve středozemním moři. Uvádíte tam, že uh, uva, eh, uva, hovoří se tam o pomoci 16 africkým zemím a tak dále, ale toto všechno je podmíněno určitými ekonomickými aspekty, kontrolami na hranicích, je to určitá forma diktatury nebo diktátu. A buď vlastně eh, umístíte uprchlíky do vašich táborů uprchlických, anebo nedostanete žádnou pomoc. Eh, lidé například už se neodvažují eh, prchat před diktaturou v Eritreji nebo ze Sudánu, protože Evropa už je nebude přijímat, ale vrací je do Turecka. Říkáte, že eh, vlastně tito lidé by měli zůstávat ve svých zemích původu anebo v transitních zemích. Víte vůbec, o čem hovoříte? Když Hovoří se zde určité odolnosti, o určité uh, rezistenci. Kdo toto všechno vymyslel? Zde se určitým způsobem obvinuje italská vláda, nebo já tedy obvinuji italskou vládu. Myslíte si, že máte uh, čisté svědomí a čisté ruce? ale dochází zde k pravidelnému systematickému porušování eh, mezinárodních práv. Je to skutečně velice špatná dohoda, která byla uzavřena s Tureckem. Paní Mogherini, pane Timmermansi, vy zde dnes eh, vlastně vytvá, děláte politiku v Evropě, která eh, je jako velice, velice extremisticky pravicová. Sorry, uh, Madame Sargentini. Že paní Sargentini, paní předsedkyně se omlouvá. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážený pane Timmermansi, Máme tady a, eh, a, eh, sotva a eh, nezaschlý inkoust na a, turecké dohodě a teď tady hovoříme o nových dohodách s Afrikou, a, dohodách, kde se a, pokouší Evropská komise zabránit to tonutí lidí v moři a dát a, migraci správným směrem. Ale opakují se stejné chyby. A, znovu a, neříkáme, milá Afriko, vnímáme vaše problémy, jak vám můžeme pomoci, ale říkáme, my, my Evropané, Máme eh, eh, tady populisty a proto chceme eh, zamezit migraci. Všechno jde směrem zadržení uprchlíků na místě, kde jsou. Já bych se zeptala, jestli vaše návrhy vůbec dosahují svých cílů. Letos přišlo o život ve Středozemním moři více lidí než loni. Jak je to možné a co mají vaše návrhy řešit? Eh, není tady víc migrantů, eh, eh, kteří se sem dostali, ale akorát umírá více lidí. Otázkou jde o to, je, jak nabízíme pomoc na moři. Afrika, z Afriky chodí sem do Evropy spousta lidí kvůli chudobě. Máme tady debatu o nelegální migraci. Často se nad tím zamýšlíme, ale vy eh, máte eh, zásadní problém s rozvojovou spoluprací. Rozvojová spolupráce má bojovat proti chudobě. Eh, tak to je i v naší Lisabonské smlouvě. Ale k našemu překvapení peníze na rozvojovou pomoc má komise použít na zavření dveří. Vážený pane Temermanci, když, ho, když to řeknu jako velký sociální demokrat Šéfr, nikdo se nenají zavřených hranic Eh, nevím, eh, proč tady není eh, kolega Nimica nebo ministři pro rozvojovou pomoci, pomoc, jak se na tohle to dívají. Vy berete peníze od, těm, od těch nejchudších, abyste zaplatili celníky. Vy jste, pane místo předsedo, říkal, že v rozvojové cíle tisíciletí, že tady máme ne Eh, v rovnoměrný rozvoj na globální úrovni. To je eh, velká výzva. To jste řekl při eh, zavedení rozvojových cílů trvale udržitelných. Taky jste řekl, v našich zemích nemáme šanci dosáhnout 0,7 HDP eh, na eh, eh, rozvojovou pomoc. To je pravda, paní předsedkyně, ale místo toho teď berete peníze místo toho z ní, abyste, místo toho, abyste bojoval proti nerovnost. Zdá se, že je tady problém že s tlumočením do Němčiny, ale jenom do Němčiny, takže pokoušíme se to vyřešit. Teď už to asi možná půjde. Um, next speaker is Mr. Paxas. A nyní pan Paxas. Pane pirmininke, Milí kolegové, jak víme, lojalita se nedá koupit. A pokud si někoho chceme kupovat, tak je to krátkodobé. Navrhuje komise, abychom si koupili několika miliardami za země, aby zastavili migrační tok. 6 miliard, které se použilo pro eh, nákup v Turecku, to je boha pustá naivita, protože peníze se utratí, ale ten problém přetrvá. O tempora o mores. To by se chtělo říci. A možná bychom měli začít eh, platit mírovou daň teroristům v Londýně, v Paříži, v dalších hlavních městech. Budeme schopni po půl roce jednání eh, o tom jednat v klidu. Opakuji, co jsem řekl na začátku migrační krize. Hlavním předpokladem naší dohody s africkými zeměmi musí být bezpečné hranice v regionu. A veškeré podporné projekty pro tyto země musí být ve vztahu k míru a stabilitě v těchto zemích. A další podmínka, která je zásadní, je přísná profesionální kontrola jižních evropských hranic. A musíme se vzdát politiky kvót, protože to bude motivace pro migraci. Takový signál je vyslán, že se zde lidé očekávají, že se o ně postaráme a nemyslíme si, že obchodníci s lidmi a migranti tomu nerozumí. Abychom byli schopni to řešit, tak musíme nemůžeme přesvědčit obchodníka, aby přestal obchodovat s se zápalkami. Nyní pan Vilemsky. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové ty prohlášení Evropské komise, zastoupení většinových frakcí a tak dále dává pocit, že tady ta migrační vlna je spíše politická věc než vlastní jev. Podívejme se, že vlastně celý arabský poloostrov je de facto v chaosu. Začalo to, podíváme se na Tunise eh, a začalo to Ben Alim, Líbí a Kadáfim, Sýrii, Asad a tak dále to vlastně to slavné arabské jaro jsme si mysleli, že přinese lepší časy, ale kdyby vlastně to arabské jaro nebylo, tak by v podstatě tyto problémy ani nenastaly. Potom nastaly ty první velké migrační toky do Evropy. Ti ti první, kteří vlastně toto hlasitěvali, to byl posl a vlastně německý automobilový průmysl, byl to Mercedes, Audi, a BMW, kteří měli radost z toho, že vlastně mají přísun levných, levné pracovní síly a vlastně ty zisky těchto velkých koncernů se ještě zvýší a znovu zvýší. Takže podívejme se na to, jaké vlastně politické důsledky toto má. Co se týká Rakouska, tak mohu říci, že my vlastně jsme vždy eh, měli otevřenou mysl vůči lidem, mm, co se týká ochrany. To se týkalo v roce 56 Maďarska, v roce 68 to platilo pro Československo. Později se to týkalo Bosny. Ale nyní vlastně, když se jedná tady o tuto mezikontinentální migrační vlog, vlastně lidé i z těch eh, bezpečných třetích zemí přicházejí. A Evropská, to dostali jsme se do bodu, kde musíme říci stop, to stačí, dál to nejde musí pro to, co se děje uvnitř Evropské unie a musíme eh, jsou přece ještě regiony, kde vlastně nejde o eh, tak nebezpečné, ale musíme vlastně vymyslet další strategii, aby chodili další a další eh, migranti do Evropy. To prostě dále tak to nejde. Děkuji.

Pravicoví extremisté eh, šíří Ti z vás, kdo jste eh, nezažili, co eh, znamená vězení, když v větru, v dešti, ve slunci skončíte se všemi ostatními za plotem uprchlického tábora, tak Nevíte, jaké to je. A my tady teď máme eh, financovat eh, problémy v eh, zahraniční. Uprchlíci říkají, že nemají žádnou budoucnost. Dohoda s Tureckem ukazuje, kterým směrem se to všechno ubírá. To je dohoda, která tu špatnou situaci ještě vyostřuje. Jde jenom o to, aby eh, se vlk našel a koza zůstala celá. My bychom eh, měli vytvořit eh, důstojná příjmová centra a snažit se být postní a vytvořit na to příslušnou infrastrukturu. Děkuji, paní eh, předsedající. Já velice vítám tuto debatu. Jako politici eh, musíme odstoupit od pouhého hašení požáru a začít řešit příčiny migrace. Jinak eh, riskujeme, že vždycky budeme přicházet tak trochu s křížkem po funuse. Musíme bránit vzniku těch situací v, prvním, ehm, v první řadě. Migrace je globální fenomén, který si vyžaduje odhodlané eh, vedení. Evropa se musí zaměřovat na budoucí generace. To znamená, jak jsme vyslechli, členské státy musí dát peníze na vytváření kapacit ve třetích zemích. Musíme napumpovat investice do rozvojových zemí. Nějaký takový Marshallův plán, který dám lidem šanci na budoucnost bez strachu. Samozřejmě potřebujeme lepší readmisy readmisní a návratové nástroje pro ty, kteří nemají nárok na ochranu. Eh, bezpečné třetí země musí to dělat více k přijímání svých státních příslušníků. To musí být součást našeho vyjednávání a potom můžeme spolupracovat na eh, vytváření eh, kapacit v právních a zejména azylových systémech, tak aby lidé mohli nacházet útočiště i v zemích mimo Evropskou unii. Děkuji. Two minutes. Pan Fleckenstein na dvě minuty, vážené kolegyně, kolegové. Paní Jany Pitela už to řekl, samozřejmě vítáme tuto iniciativu. Německá média hovořila o tom, že je potřeba vytvořit určitý tlak na africké země. Já si myslím, že v prvé řadě o tohle ale nejde prvé řadě zde o to, aby se vytvořilo skutečné partnerství. Jde o to, abychom společně bojovali proti příčinám migrace, abychom investovali do demokracie, do pracovních míst, do demokracie, aby eh, lidé už nepotřebovali se vydávat na tuto cestu. Jde o to bojovat proti síti převaděčů také v prostřednictvím spolupráce v pobřežních územích. Jde o to umožňovat legální přistěhovalectví, protože částečně toto potřebujeme v Evropě. A jde o to, abychom vytvářeli v partnerských státech takovou situaci, která by umožňovala zpětné přebírání e, uprchlíků. A tento plán vlastně řeší příliš krátkodobý eh, management. Je potřeba vytvořit dlouhodobou eh, strategickou spolupráci, která nám může pomoci eh, vyřešit to, co se chystalo celá desetiletí. Jinak to nejde. Máme zde dvě hlavní obavy v této diskusi. První se týká samozřejmě financování, už jste ostatně na to poukázali, 1,8 miliard 88 milionů zatím bylo investováno, ale myslím si, že členské státy skutečně chtějí něco udělat v, této, v tomto směru a nejsem také příliš optimistický, co se týká té vaší prognózy. Proto to může být pouze tak, že členské státy rychle a bezprostředně také vlastně Eh, zaplatit tento příspěvek tak, aby se posílilo to financování. A druhá obava se týká eh, té otázky, s kým vlastně chceme a můžeme spolupracovat v jednotlivých státech. Investice, pokrok, demokracie, ano, samozřejmě, toto všechno je potřeba, ale také pragmatismus a realismus nemůžeme pouze vlastně hovořit o tom, že jeden bere všechno, ale musíme uzavírat a vyjednávat individuální smlouvy, které také eh, budou orientovány na naše evropské hodnoty. Děkuji. Děkuji. Modrá karta od pana Etheridge. Přijímáte? Od koho? Pan Etheridge. Ne. Děkuji. Pane Etridži, je mi líto. Další řečník, pan Van Orden, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že potřebujeme zásadně jiný přístup s absolutní prioritou na snížení počtu migrantů, kteří vstupují do EU z vnějšího světa. Současná, eh, současný program na základě lidských práv podporuje migraci a politika otevřených dveří a jistota, že zde migranti budou muset zůstat, příliš velkoryse sociální dávky a přísné dodržování úmluv o lidských právech je větší motivační faktor než fyzické bariéry. A cestovní kancelář pana Vrhovštata není odpovědí Eh, liberalizace vízové politiky a jsou náznaky, že, že řada lidí vstupuje legálně z třetích zemí a potom eh, zůstávají po vypršení platnosti víza. Co dělá komise s těmito jevy? A mimochodem, paní předsedkyně, neměly by existovat žádné další výzvy, žádné další volání pro prostředcích eh, z rozpočtu EU a z rozpočtu členských států. Mám na mysli následující je třeba nalézt prostředky z jiných prostředků než z rozpočtu. A jsou to dřívější priority, které je možné opustit, a pak jsou to nové priority. A tam se najdou peníze. A nejsou žádné možné výmluvy pro výzvy od č- po penězích od členských států. Děkuji. Další paní Wikström jednu minutu. Děkuji. Není pochybnosti, že musíme lépe spolupracovat s třetími zeměmi v sousedství, abychom zvládli hluboké příčiny migrace, abychom zajistili bezpečnou cestu do Evropy a také důstojnou politiku návratu pro ty, kteří nemají nárok na mezinárodní ochranu. V komisi jsme zajedno, ale musíme se dát dohromady a skutečně řídit migrační toky pouze deportace do tzv. třetích zemí je slepá ulička. Je to slepá ulička a komise si musí uvědomit, že dohoda nebo prohlášení nebo cokoliv to je mezi EU a Tureckem je slepou uličkou. Má obejít demokratickou kontrolu parlamentu. Místo toho se soustředuje na vytváření důstojné evropského azylového systému, systému pro naše sousedství, ale nikdy, nikdy nepřesouvejte odpovědnost Evropy do třetích zemí, protože jinak tento kontinent, tato unie bude rukojmím na dobu neurčitou. Děkuji vám mnohokrát. Paní Veržia na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Paní Mogherini, vy jste vlastně udělal velice pěkný projev, ale neodpovídá vůbec skutečnosti. Pan Timmermans je upřímnější svým způsobem. Čelíme velké humanitární krizi, které čelí celý svět. To je skutečnost, tato humanitární krize. 20 milionů nových uprchlíků a tyto miliony z nich přicházejí do Evropy a evropská solidarita je nejbohatší eh, ekonomika světa, je téměř nule. Eh, slíbilo se velké miliony relokalizací, ale pouze 1500 se skutečně uskutečnilo. Eh, to vydírání Turecka vlastně se stává určitým modelem. Celá zahraniční politika by se měla mobilizovat, aby čelila této katastrofální situaci, aby se znovu vraceli eh, imigranti a abychom nečelili takovéto strašné humanitární krizi. 25% světových prchlíků se to týká. 85 eh, um, imigrantů a jsou vlastně v, rám, v rámci Afriky. A to bude všechno ještě nebezpečnější. 2500 mrtvých už od začátku roku, určitě minimálně 7000 na konci roku podle eh, v roce 2000, což je více, než bylo v roce 2014. Jak se odvažujete nám říci, že ten model eh, převaděčuje, on se přispívá, já zde nevidím žádný, eh, žádnou revoluci, spíše cynismus ve prospěch lidí a zemí, jako je Eritrea, Sudán a my vlastně tam dnes posíláme peníze. Děkuji. Děkuji vám a nyní paní Keller na dvě minuty. Děkuji. Někteří kolegové zmínili partnerství a řešení chudoby, porušování lidských práv a tak dále. Zní to pěkně, ale jde o to, že v tom dokumentu to není. Komise navrhuje tady kolegové použít veškeré nástroje eh, politiky zahraniční, které Evropská unie má k dispozici k jednomu jedinému účelu a sice k tomu, aby zastavila uprchlíky na cestě do Evropy. Rozvojová politika a um, obchodní politika nemusíme ani pokutovat, sankcionovat porušování lidských práv. Teď budeme používat obchodní sankce, když lidi neberou uprchlíky zpátky, lidi, kteří uprchli před tou danou zemí. Komise chce dávat peníze i zemím jako je Eritrea, odkud lidé odcházejí z dobrých důvodů kvůli nucené práci, mučení a porušování lidských práv a, a dát, ty, dá, ty peníze ne za podmínky, že by por, přestali porušovat lidská práva, ale pokud lidé přestanou utíkat před těmito podmínkami. Říkám si, co zbývá z naší politiky založené na hodnotách politiky Evropské unie. Vy jste hovořil o globální odpovědnosti, to je opravdu velice důležité. Ale kde je odpovědnost Evropské unie samotné, našich členských států? My nemůžeme tady všem, eh, říkám, v transitních zemích, aby vzali víc uprchlíků, když my jako jeden z nejbohatších kontinentů na světě neděláme svoji práci. Jak můžete říkat Jordánsku, Turecku a dalším chudým zemím, eh, aby vzali víc uprchlíků, když my eh, sami tady nejsme schopni vzít ani milion? Peníze, i když dobře vynaložené, nestačí. A pokud jde o zpětné přesídlení, jak donučovat členské státy, aby eh, eh, přijímali nějaké slušné objemy, ne, dejme tomu stovky tisíc a ne nějakých těch 20 tisíc, které oni byly přislíbeny, z čehož nakonec byly přesídleny jenom 4 tisíce. Jak to uděláte? Problém je uvnitř Evropské unie ta by neměla externalizovat to řešení, hledat ho někde jinde. Musíme najít, eh, nalézt řešení uvnitř Evropské unie. Děkuji a nyní na minutu paní Ferrara. Děkuji. Návrh předložený Evropskou komisí ve skutečnosti odpovídá tomu, co navrhoval pan Renci na základě eh, logice zainteresované spolupráce. A o to se opírá spíše než o práva. Pokud jde o dohodu s Tureckem, na úkor evropských hodnot a důstojnosti. Evropská unie se bude snažit spolupracovat při řízení migračních toků a bude dávat výjimky a miliardy euro. Můžete hovořit pomalej, říká paní předsedkyně. Není možné vás sledovat, když mluvíte tak rychle. Nehovoří se o charakteru diktatur které by dostaly pomoc. Nemluví se o korupci v těchto zemích, nemluví se o nestabilitě vlád, jako je vláda libýská. Je obtížné předpokládat skutečnou spolupráci. Obecně vzato, my jsme pro spolupráci, pro rozvoj. Je třeba zachránit lidské životy, ale bez pokrytectví. Hovoří se o pomoci kontinentu. ale ve skutečnosti ten kontinent byl vykořišťován hlavními velmocemi v Evropě během desetiletí. Děkuji. Další pan Precl. Paní předsedkyně, dámy a pánové, paní Mogherini by chtěla vyřešit globální problém. Paní Mogherini, nebuďte sněžná, neřešíte ani problémy zde v Evropě. Jsou dnes vlastně se zde slogan bla, blahobyt. My a, a vlastně Evropané musíme předávat, vytvářet eh, blahobyt v Africe a v Ázii půl miliardy ano, do roku až 62 miliard, když vlastně se zapojí také soukromí investoři, pokud budou chtít investovat. To už je vlastně ten trik, který jsme zde zažili s Junkrovým plánem. Ani tentokrát to nefungovalo. A fungovalo by to pouze tehdy, pokud by vlastně ty, protože investiční příležitosti v Africe jsou ještě horší než v Evropské unii. Dámy a pánové, i když je zde 62 miliard, které by byly investovány, nebude to stačit řešit. Pouze spolková vláda v Německu už vlastně téměř, téměř 93 miliard slíbila, eh, do, do, aby, získala pod, aby získali prchlíci podporu v Německu. Snad si nemyslíte, že miliony lidí v Africe a v Ázii můžeme vyřešit eh, s touto částkou, když pouze spolková vláda Německa slibuje 93 miliard. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, eh, pane Precle. Eh, pan Etrič eh, na vás modrou kartu. Přijmete ji? Ano, tak konečně, pane Etrič, máte slovo. 30 vteřin. Děkuji za to, že máte odvahu odpovědět na moje otázku. Kež by ji měli všichni. Myslíte si, že evropská veřejnost bude s radostí oslavovat eh, přerozdělování, které by se líbilo Karlovi Marxovi svojí velikostí. Eh, neměli bychom si nechat ty peníze eh, sami pro sebe utratit je ve vlastních zemích. Myslíte si, že lidé mají pochopení pro rozhozování peněz mimo své vlastní země? Vážený pane kolego, Naštěstí ve vaší zemi máte možnost hlasovat o členství v Evropské unii. A Franz Josef Strauss eh, se asi bude obracet v hrobě, když by slyšel eh, slova kolega, eh, svého stranického kolegy, pana Webera. To vzdát se blahobytu známe od zelených a komunistů, ale konzervativní síla z Bavorska této to nesluší a proto vám hodně přeji štěstí 23. června. Mr. Voigt, one minute. Pan Voigt, minutu. Vážené kolegyně a kolegové, vždy, když nevíme, jak dál v Evropě, tak se předloží nějaký nový plán, který se zpracuje. V říjnu loňského roku jsme už slyšeli o novém plánu pana eh, Timmermanse, jak přesídlit obrovské množství uprchlíků. Tato, ale přesné číslo neznáme. Pan Timmermans sám hovořil o tom, co zde co jsme dosáhli, ale že musíme vlastně také ještě dosáhnout v jižním středom, středozemí. Co jsme dosáhli v této oblasti? Kolik z těch 70 milionů uprchlíků už bylo přesídleno? Kolik jich bylo přemístěno? hovořím, pouze pět členských států z 28 se podílí na tom, aby se ti uprchlíci skutečně přesídlovali, ale pouze několik stovek jich skutečně bylo přesídleno, takže spojen, jak měli bychom také zapojit Spojené státy americké do řešení. A paní Mogherini, poslední slovo. Ano, je to eh, pěkná věc zachraňovat, ale vlastně ty, které jsme zachránili, bychom vlastně měli se řídit podle australského modelu, který bychom měli takto uplatňovat. Děkuji, pan Svér. Jedna půl minuty. Pozdravljam danes predstavljen predlog Evropske komisije o novem migracijskem dogovoru do zdaj smo v evropi le gasili požare. my máme v evropě pouze krátkodobé akce samozřejmě bylo důležité se snažit omezit příliv migrantů, ale podle nové dohody o migrantech eh, musíme přistoupit k dlouhodobějším řešením. 8 miliardová finanční pomoc se využije ze strany sousedních zemí k lepšímu zvládání náporu eh, uprchlíků pro lepší ochranu hranic a pro boj proti korupci. Důležité jsou oblasti v zemích původu, kde je možné podat žádost. My se musíme zaměřovat na vývoj potřebujeme, aby se rozvíjela reálná ekonomika těchto zemí. A bude to možná znamenat, že do Evropy bude přicházet méně lidí a co se týče rozvojové pomoci, platíme mnohem více než USA a Čína. A měli bychom odměňovat každý členský stát, který plní mezinárodní smlouvy a je ochoten přijímat lidi a spolupracovat na boji proti ilegální migraci. Existují vlády, které eh, nechtějí dostat svým odpovědnostem a nechtějí spolupracovat. Neměli bychom jim umožňovat žádnou pomoc, žádnou facilitaci víz. Eh, modrá karta, eh, akceptujete 30 vteřin. Děkuji vám za tuto příležitost. Pane kolego, vy jste se zmiňoval o tom, že potřebujeme investice do zemí, odkud přicházejí migranti. Mám tedy dva dotazy. Myslíte si, že Junckerův eh, plán by se dal rozšířit na takovýto program? A za druhé, vidíte nějaké potíže s posílením bilaterálních vztahů pro Evropskou vnější službu při financování těchto států, jejich lepší financování? Eh, dejstvo je, da eh, je ta ideja, ta koncept myšlen kot junckerjev plan 2 za države izven evropske unije in normalno je da brez investicij tujih investicij zlasti pa. je normální že bez zahraničních investic především evropských investic a Evropa přispívá k rozvojové zemi mnohem více než jiné státy, ku příkladu Amerika, že nebude možné dosáhnout blahobytu a ekonomické ob, eh, obnovy v těchto státech. A proto z dlouhodobého hlediska toto je nejdůležitější myšlenka a nejdůležitější opatření Evropské unie, co se týče zabraňování migraci. Děkuji, pan Panceri. Grazie. Děkuji. Úspěch evropské činnosti závisí na celé řadě podmínek. Především potřebujeme účinnou migrační politiku vnější i vnitřní založenou na legálnosti, solidaritě a respektování lidských práv. Za druhé, potřebujeme investice do důvěryhodných partnerů. Samozřejmě s realistickou politikou, ale s vědomím, a to chci říct i kolegovi Froštatovi, že potřebujeme skutečná partnerství, k toho potřebujeme nový, méně liberistický postoj eh, v obchodních politikách. Potřebujeme spolupráci, ne využívání. A za třetí a za poslední potřebujeme dostatečné a skutečné finanční zdroje abychom překonali ty stíny, které doposud přetrvávají eh, na eh, radě mezi členskými státy. Eh, o tom je zapotřebí hodně uvažovat. A já bych byl nejspíše pro eurodluhopisy. Pokud se podíváme na vaše návrhy, tak je důležité, aby tam byla ochranná klauzule, aby tam byl termín k ověření funkčnosti a pokud bude výsledek negativní, aby se sestavili vhodnější finanční nástroje, kterými by se tento problém řešil. Děkuji. Pan Marias. Děkuji mnohokrát. Musíme si uvědomit, že v první polovině tohoto století zaznamenáme velké přesuny obyvatel v souvislosti s válkami a jinými příčinami. Musíme tedy s těmito migračními kroky umět nakládat. Musíme být schopni zasáhnout ty, kteří nelegálně obchodují a vyvíjet tlak na Turecko. Eh, musíme uplatňovat dohodu, včetně dohody z Valety. Musíme pokračovat ku předu rychleji. A eh, musíme se snažit, aby se lidé mohli navracet do svých zemí původu a eh, vytvářet centra na Eh, středomořském pobřeží a samozřejmě dlouhodobě musíme těmto lidem pomoci se usadit v EU, tak jak jsme to činili s uprchlíky a samozřejmě eh, bude nezbytné především pracovat v jejich vlastních zemích musíme investovat do Blízkého východu a Afriky eh, a respektovat lidská práva. Eh, Děkuji. Je nás hodně, kdo sdílíme ambici a proces spolupráce s třetími zeměmi. Spolupráce, která je zacílená. Partnerská spolupráce, o níž už dlouhou dobu eh, doufáme, že se uplatní dobře od Hodestampere. A Eh, Mohu říct si také, co se týče priorit, které stanovíte na úvod textu, tedy zachraňovat životy ve Středomoří. Víme, že šest, před pěti, šesti dny došlo k utopení eh, řady lidí. A to je už neodkladné. Musíme si uvědomit, že tito lidé nejdou do ráje, tito lidé eh, se bojí a my se musíme Eh, snažit s, pr, eh, s nimi pracovat. A eh, důležité je, aby spolupracovala rada a komise a ti přitom odmítají pomoci v integrované ochraně hranic. Měli bychom využít politické vůle k tomu, abychom doprovodili svá slova činy, abychom zajistili ochranu eh, námořních hranic. Děkuji, paní Björk, jedna minuta. Det här förslaget handlar inte om samarbete. Uh, tento návrh není ani o migraci, ani o spolupráci. Jde o to ukončit příliv uprchlíků a toto zajistit. S tímto na mysli zde máme tady aplikované ekonomické, finanční a vojenské prostředky. Vidíme, jak jsme xenofobičtí a jak moc se díváme do budoucnosti, protože skutečně ukončujeme eh, lidská práva a jdeme prostě touto cestou. A to chceme institucionalizovat, chceme uzavřít hranice a to vše v kontextu Eritreji a Sudánu. Je to hanba. Evropští občané nechtějí sledovat, jak se Evropa cynicky uzavírá, Evropa, kde nemůžeme dýchat. Chceme seriózní diskusy o tom, jak zorganizovat solidaritu a jak více otevřít Evropu a odpovědně přijímat e, uprchlíky. E, vraťme se zpět k vyjednávacímu stolu. Děkuji, paní předsedající já chci odpovídat, že naše odezva na současnou humanitární a uh, uprchlickou krizi v Evropě musí být souborná. E, já souhlasím s tím, že e, Africe musíme věnovat stále více politických úvah, ale první myšlenky navržené v rámci migračního kompaktu nehovoří o dvou velmi důležitých bodech. Za prvé, nemluví se zde o obraně lidských práv jako kdyby nás zajímalo pouze to, jak se zbavit současných a budoucích uprchlíků. Ano, jsme ochotni zaplatit za to, že se jich zbavíme. A ten druhý bod, který zde chybí, je přímo propojen s tím prvním. Zdá se, že morálně i ekonomicky věříme všem africkým lídrům. Chci se zeptat, jak věřit zemím, o nichž se zde hovoří, tak jako jsme důvěřovali Tureckou, co se bez ochrany lidských práv, bez silné demokratické kontroly, co naše dohody s třetími zeměmi. Co pak zopakujeme veškeré chyby, které jsme se dopustili v nedávné minulosti? Děkuji, děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, paní předsedkyně. Pane Lavio, máte modrou kartu eh, pro pana de Cabrese? Ne? Ne. Paní Atkinson. Proč ne? Prosím. Hovoříte o lidských právech, ale nesouhlasíte se mnou, že eh, průmysl lidských práv aktivně pracuje proti. Nedávno v rozhlasovém vysílání BBC jsem eh, zautočila na Červený kříž a eh, řekla jsem, že oni ekonomické migranty eh, vlastně označují jako uprchlíky. Oni s tím souhlasili. A totéž se děje i dále. Věříte, že je třeba na takové iniciativy vydávat, plítvat penězi daňových poplatníků? Já si prostě myslím, že bychom neměli směšovat různé věci. Je potřeba naplňovat lidská práva všuda. A když to někdo nedělá, není to moje vina, to se omlouvám, ale měli bychom. Děkuji, pan Houkem, 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedající. Eh, na eh, severních hranicích Schengenu je ráj pro kriminální gangy a teroristy. A eh, Eh, ochrana, ochrana eh, přístavu se dívá na to, jak pašeráci lidí eh, tam lezou přes ploty a pašují lidi. Ani jeden penny z peněz britských daňových poplatníků by se neměl vydat na tuto strašlivou migrační politiku. Ale chcete-li zabránit migraci, zabránit úmrtí na středozemním moři, je potřeba, je potřeba si to rozmyslet. Eh, Británie má toto eh, léto nový eh, problém. Máme vlastní migranty na našem jižním pobřeží a zatímco Evropa je pro společnou pobřežní stráž a bude o tom hovořit na první plenárce po britském referendu. Ptám se proč. Je to kvůli tomu, že vědí, že eh, Britové by nechtěli umožnit, aby Evropa eh, kontrolovala jejich pobřežní vody, aby i britská vláda musela žádat povolení od Evropy. Eh, kdo chce hlasovat v britském, britském referendu, by se měl pečlivě dívat na to, co Evropa chystá a bude to stát 50 miliard. To je další důvod, proč by měla britská, eh, britská, eh, eh měli Britové odejít. Děkuji. Máte modrou kartu. Pane Huka, máte tady modrou kartu od pana Bogoviče. Akceptujete? Prosím, pane Bogoviče. po triindvajset juniju je zagotovo pričakovati še naprej vrsto let pritisk migrantskega toka. dá se že již řadu let eh, tady máme migrační eh, toky z Afriky a dalších, eh, dalších států a to bude přetrvávat. Myslím, že Spojené království by kvůli tomu nemělo vystoupit. Ne, každý stát Eh, se bude eh, podílet na řešení těchto problémů. A myslíte, že když se nebudete podílet na řešení problémů, že se ten problém vyřeší sám od sebe, když Britové nepřispějí k řešení této otázky? Pan Hukem. Dovolím si opravit, je to 23. Kdybyste čekal na 25. června, tak eh, to zmeškáte. Já doufám, že až opustíme Evropskou unii, tak si Evropská unie vyřeší uh, své problémy. My si jako ostrovní stát vyřešíme vlastní problémy a vlastní hranice. Děkuji, dále pan Fontana, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych poděl, poděkoval i za naši politickou skupinu paní Mogherini, za soustrast a také všem kolegům, kteří se k to vyjádřili. Ohledně tohoto argumentu musím eh, říci, že podle mě to jsou dvě věci, které musíme zdůraznit. Za prvé, je pravda, že tu jsou migrační toky. A je také pravda, že často jsou podněcovány a že na nich vydělávají organizované zločinecké skupiny, někdy i teroristické skupiny, které pak možná eh, přistoupí k atentátům v našich zemích a také e, se někdy chovají jako evropské e, kriminální společnosti. Takže zapotřebí, abychom toto zablokovali. E, za druhé je tu další právo, to je nescizitelné právo které znamená, že člověk má právo růst a žít v zemi, kde se narodil. Ale e, pozor, co se týče afrických zemí, protože e, pak se může stát, že e, ty africké země pak musí dbát na to, aby měly politiky, které budou umožňovat, aby těto lidé tam žili, protože pak bohužel my vytváříme spojenectví se zeměmi, které nerespektují lidská práva a pak působí problémy i v našich politikách. Děkuji. Pan Sinadinos, jedna minuta. Děkuji vám. Když hovoříme o dalším plánu, eh, musíme počítat také s příčinami migrace. A co se stalo s předchozími plány? Mm, byly úspěšné či nikoli? Víme, že za to není nikdo zodpovědný, eh, nikdo, kdo by řekl mea culpa. My jsme eh, eh, takto bojovali dost eh, špatně. Podívejme se na to, jak vypadá naše hranice na Balkánu, podívejme se, co je se šengenskou smlouvou. Pořád ještě čekáme na aplikaci readmisního plánu s Tureckem. Hovoříte o modré kartě pro ilegální imigranty, když tu máme mladé vědce, kteří nemají práci. A když hovoříme o imigraci takovýchto lidí, velice dobře víme, že mají úplně odlišné eh, eh, nastavení eh, a, pohledy. když vzpomeneme na to, co se stalo v Paříži, v Bruselu, v Egejském moři, Chtěl bych něco říci kolegovi taky z řecké komunistické strany, protože ta slova patří jemu. Paní Gabriel, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Je nás tu víc, kdo jsme žádali už delší dobu v Evropském parlamentu o skutečnou integraci Eh, imigrace do vnější politiky EU, zejména se týče masivní imigrace. To, co zde vidíme, eh, žádá o koncepční přístup, potřebuje konkretizovat tuto změnu v našem postoji. A v této souvislosti si zdůraznit tři prvky. Za prvé, hlubokou nezbytnou úvahu o financování. Na jedné straně tu máme osvědčené praxe v některých členských státech, eh, kde se provádí mm, správná Eh, selekce. Potom potřebujeme finanční nástroje k tomuto a eh, potřebujeme snížit počet priorit, aby měly lepší dopad. Za druhé, Afrika je klíčový kontinent. Co se týče řízení migrace, je zapotřebí eh, podpořit kontrolu hranic mezi africkými státy a zvládat v rámci Afriky migraci. Co se týče příčin migrace, je nutné dosáhnout výsledků ve spolupráci zaměřené na rozvoj. V tomto úsilí e, potřebujeme přístup, který bude fungovat. Nesmíme zapomínat na další nástroje ekonomické obchodní, e, jako je například páka na e, práva, na lidská práva. E, pozor na sdělení, které takto pošleme státům, které teď nejsou prioritní. Jakou úlohu mohou hrát africké regionální organizace v této souvislosti? A nakonec dvě otázky ohledně plánu z Lavalety. Jaká opatření byla připravena pro podsílení financování africké diaspory v Africe a potom, co se stane se spoluprací se subsaharskými zeměmi, eh, která je placena zeměmi z jižní části Evropy. Děkuji. Jako další pan Guerrero. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Když se díváme na migrační balíček, vidím, že komise zvolila správný přístup, který vychází z holistické a strategické vize, která bere v úvahu různé aspekty migrace a to na základě asociačních dohod s zeměmi původu a e, zeměmi transitními. Vychází tedy z dlouhodobého přístupu. Pokud máme 70 milionů e, vysídlených lidí, kteří byli vysídleni v důsledku války po celém světě, chceme-li být globálním hráčem v prevenci a řešení konfliktů, je to nezbytné, abychom spolupracovali abychom bojovali proti ilegální migraci, když si uvědomíme další 16 milionů lidí, kteří jsou eh, vysídleni v důsledku eh, hladomoru, chudoby. Musíme samozřejmě pomáhat zemí původu. Já eh, v této souvislosti, už to zpravodaj také pro humanitární pomoc, tyto aspekty zdůrazňuje, protože musíme respektovat mezinárodní lidská práva a zásady humanitární práce a pomoci. Děkuji. Děkuji. Pan Kelmel? Děkuji, paní předsedající. Za EKR a za Alfa strany chci říci, že ta opatření, o nich zde dnes eh, diskutujeme, považujeme za zcela správná. Na druhou stranu lze potřeba výslovně říci, že i když je správné tedy tu pomoc poskytovat tam, kde je zapotřebí, tak je také zapotřebí nezapomínat na doprovodná opatření a e, ty musí, ta musíme hledat zcela jednoznačně zde. A v tom Evropa selhává. Stále ještě nemáme jednotné postupy, co se týče e, zajišťování našich vnějších hranic, nemáme jednotné e, používání práva členské státy jednají zcela rozlišně. Stále ještě jsou členské státy, které říkají, že mohou eh, přijímat uprchlíky bez ohledu na kvóty a čísta a dělají to a na druhou stranu jsou kvóty a politika odsunu. Kdybychom měli eh, slušně ochránit eh, evropské vnější hranice, to je vlastně hádanka, jak toto dokázat pakliže chceme pomáhat Africe, musíme také si udělat pořádek u nás doma v Evropě. Děkuji. Děkuji, pan eh, Mlinár, jednu eh, minutu. Paní. Děkuji, paní předsedající. Já vítám, že komise přichází s finančními pobídkami eh, k řešení uprchlické krize. Dohoda s Tureckem k tomu ale možná nepřispěje. Máme také rakouské rakouské návrhy, které nás chtějí eh, které nás chtějí přesvědčit o v australském modelu. Eh, vlastně eh, uprchlíky posílat zpět na volné moře a nebo je posílat na na, do, na ostrovy a nebo do zemí s mizernými a nebo žádnými standardy ochrany lidských práv. A, a to není z praktického hlediska realizovatelné. Který evropský námořní voják by měl by měl eh, se zajistit to, že eh, loďky uprchlíků eh, nedoplují k žádnému evropskému ostrovu nebo k žádnému evropskému státu. Všechny evropské státy se musí postavit za jednotný cíl. A Rakousko, stejně jako všechny ostatní členské státy, by, měl, by mělo realizovat minimálně, minimálně to, co dohodla Evropská komise a členské státy společně. Děkuji. Pan Krysokonos, jednu minutu. Evropská komise eh, zde hovoří o paktu o migraci a hlavním cílem jsou ochrana vnějších hranic eh, a spolupráce také s africkými, azijskými zeměmi, také spolupráce s Tureckem. Nicméně všechny tyto aspekty jsou pouze řešením příznaku, neřeší příčiny tohoto problému. Migrační toky totiž vznikají především v důsledku úsporných politik a v důsledku faktu, že nejsou žádné demografické politiky v rámci EU a v důsledku toho se setkáváme s tím, že je problém s porodností v Evropě a vidíme, že v zemích kolem nás eh, se vyskytuje hladomor a války. A v rámci EU musíme tedy podporovat výchovu dětí, vytvářet pracovní místa pro mladé a v zahraničí musíme podporovat mír na Blízkém východě a v Africe a také lepší životní podmínky pro obyvatele. A jinak se problém bude jenom zhoršovat. Děkuji. Paní Skotka, to prosím, jedna minuta. Děkuji mnohokrát já si uvědomuji, jak vnímáme dopady migrace. Standard rozpravy během kampaně před referendem ve Spojeném království e, snížil až k nechutnosti. Musíme se zaměřit na tři aspekty. Za prvé kontrola hranic. Nesmíme ponechat těm, kteří vedou kampaň, žádný prostor e, e, s tím, že u nás dokonce slyšíme pozvání pro Marin Lepenovou, aby pomáhala s naší kampaní ehm, a Spojené království odmítlo odpovědnost eh, a solidaritu eh, spolupracovat se zeměmi. My bychom měli chránit ty, kteří unikají konfliktům, za něž neseme odpovědnost v důsledku vlastní eh, hrozné úlohy, kterou jsme sehráli na Středním východě. Dále jednotný trh, na němž naše ekonomika závisí, vedl k poškozeným podnikům a domácnostem a způsobil chudobu pro tisíce Britů, kteří žijí v Chudově, chudobě. Děkuji, paní von Storch. Není tady. Dále paní Atkinson, jedna minuta. An African Trust Fund Africký fond miliardy z kapes daňových poplatníků Eh, Evropy. Británie je druhým největším přispěvatelem na zahraniční pomoc. Jenom v loňském roce jsme přidali 2,5 miliard eh, liber pomoci Africe, ale chcete pořád víc v zahraniční pomoci. Daňoví poplatníci financují nevládní organizace, které aktivně pracují proti přáním občanů Británie a Evropy. Výbor Libe například v minulém týdnu takto prokázal svou činnost chce otvírat hranice. Naše hranice budou otevřené a to šokovalo dokonce i ty nevládní organizace, tvrdili, že budou eh, v důsledku toho bouře v uprchlických táborech. A miliardy nic nezmění vzhledem k tomu, že průmysl lidských práv funguje proti nám. Eh, jediná cesta, jak to zastavit, je pomoci skutečným azylantům odmítnout tyto návrhy, odmítnout EU a hlasovat pro Brexit. Paní Atkinson, je tu na vás modrá karta pana Švekovského. Přijímáte ji? Pan Švekovský má slovo. Vážená paní Atkinson, souhlasíte s názorem některých, některých lidí, kteří jsou pro setrvání, setrvání Velké Británie v Unii, že ti, co chtějí vystoupit z Evropské unie, často neznají fakta a říkají nesmysly třeba vy jste tady tvrdila že v libyi jsme pro otevření hranic evropské unie. kdy jste byla naposledy na zasedání libe a kdy jste slyšela že by jsme někdy něco podobného tam říkali? Prosím, oh, Okay. Libe, já jsem byla na zasedání před několika týdny, tam jsem reprezentovala naše politickou skupinu a tam jsem slyšela eh, diskuzi po konferenci předsedů, kde jsem se konkrétně na něco zeptala a věci, které neměly být na pořadu jednání a to byla věc týkající se dohody mezi EU a Tureckem. Ale eh, jeden britský poslanec eh, odmítl eh, pokračovat dál já jsem byla v migrantském táboře před třemi týdny a tam socialista řekl, my můžeme otevřít hranice, my na tom pracujeme s komisí, aby byly otevřeny hranice. Tam byly tři skupiny, které byly reprezentovány na, tom, na té schůzi a, a řekl, říkalo se tam, nemůžete takovéto sdělení eh, sdělovat, protože to je kontroverzní, že i nevládní organizace potvrzovaly, že toto je špatné sdělení, nesprávné sdělení eh, zemím v Africe. Thank you. Mr. Corvin Mike, one minute. Eh, Děkuji. Problém nepolega na tom, že zalevají nás imigranti. Děkuji. Problém nespočívá v tom, že přijdou imigranti, ale že nepřicházejí ti správní. Možná chtějí pracovat v BMW, a, e, protože tam odsud přicházejí návrhy a oni o to pak usilují. Já jsem hovořil e, s diplomaty z Konga a ty hovořili o migračním toku. Jeden z diplomatů uvedl, že e, africká loď směřuje do Evropy. Na nás je, abychom učili tyto lidi rozumně uvažovat a e, měli bychom přimět tyto lidi, aby pracovali. Protože nejlépe se naučíme e, podle příkladu, tak bychom je měli učit naším příkladem a měli bychom přestat nám mm, v Evropské unii platit e, příspěvky také. A jenom slyším to, že všichni se snaží o něco podobného. Neměly by se používat nevhodná slova v Evropském parlamentu, to je otázka respektu. You want to say something? Okay, Mr. Mike, there is a blue card. Je tu modrá karta na vás, přijímáte ji? Kon- konžský diplomat. Přijímáte ji? Já bych jenom ráda věděla, jaká fakta používáte, pane Korvin Mikke, když hovoříte tak, jak jste teď pro, předvedl před minutou. Víte, kolik v jiných částech světa mají eh, lidé, kolik získávají eh, zisku na eh, využívání tamní síly po stovky let? Prosím. Já jsem úplně nerozuměl, jaká je tu souvislost mezi využíváním Afriky. Eh, Amerika také byla eh, využívána a rozvíjí se báječně. Já jsem hovořil o konžském diplomatu, tedy o člověku, který ví hodně o imigraci z Afriky. Vím, že když platíte lidi za to, aby nic nedělali, tak je demoralizujete. Lidé musí pracovat a ne jen žít eh, z příspěvku. Jako další pan Engel, minuta půl. Děkuji, paní předsedající. Není vždy, že můžeme vlastně Eh, si povšimnout, jak si realistická se debata v tomto parlamentu může stát. Já jsem chtěl nejprve eh, říci, že podle eh, počtu odkazů na nebohé britské daňové paplatníky ze strany Britů v tomto parlamentu a to, že nemají žádné britské dotace, z humanitárního soucitu bychom si měli přát, aby skutečně odešli 23. června, protože by to asi bylo ve prospěch britských daňových poplatníků. A teď k věci, eh, pane předsedo, chci říci následující. Já bych rád věřil eh, na, naší, eh, naší místopředsedkyni a, a zástupkyni, ale myslím, že to nebude dost. Nebude to ani zdaleka dost. Dobře, eh, migrační kompakt pro několik eh, afrických zemí možná pomůže, ale co se týče rozvoje Afriky, eh, to, aby africká, africký růst a dynamika se vydali jiným směrem, o tom pochybuji. Eh, ty miliony, které máme vzít z Evropského fondu pro rozvoj, to je mnohem méně, než co investují Číňané do jedné železnice v Africe. Vidíme, že je tady rozpor mezi našimi záměry a mezi tím, co jsme ochotni skutečně dát na stůl eh, když jde eh, z tlustých do tenkých a když je potřeba konat. Rád bych, abychom skutečně začali přispívat africké obrodě ale pomocí těchto prostředků to, myslím, stačit nebude. Děkuji. Pan Demonte, jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Nedávné tragédie u libijských hranic a ukrajinských břehů nám připomínají, že stále jsme velice naléhavé situaci. Když byla uzavřena balkánská cesta, pro ty, kdo žádají azyl, jediný způsob, jak se do Evropy, je Středomoří. Návrhy dnes předložené v plenárním eh, sále se zaměří na nový postoj v migrační krizi, na novou spolupráci mezi EU a zeměmi původu a tranzitu. Investovat do hospodářství těchto států prostřednictvím konkrétních infrastrukturních eh, projektů, prostřednictvím zdrojů, které nepocházejí jen z rozpočtu EU, je nepochybně dobré východisko ke zlepšení činnosti EU v této oblasti. Itálie delší dobu žádá podobné politiky. Fenomén migračních toků do Evropy neskončí záhy. A no, proto bude nezbytné, abychom k úspěchu nyní ohlášených akcí všichni přispěli. Jedná se o celoevropskou otázku, nejen o otázku několika málo členských států. Děkuji vám. Nyní si vyslechneme pana Zíleho, jedna minuta. Komisár, viceprezident Kungs, Pane místopředsedo, paní eh, komisařko, Evropská komise se vrací k osvědčeným metodám, které využívala už v minulých migračních krizích od Maroka ke Španělska a do Itálie před deseti lety. Vlastně zaplatit, aby migranti zůstali mimo Evropu. Paní Mogherini hovořila o tom, že se změnil narrativ, že migrační krize již není evropský problém, ale globální problém. To je pravda a pravdou také je, že místo pomoci severní Africe bychom měli eh, do Afriky investovat, ale změnil se i evropský narrativ o migraci. Nedávno jsme slýchali, že všichni migranti by měli najít místo v Evropě, že bychom všichni měli eh, pracovat ve prospěch evropské ekonomiky a měli bychom umístit mladé na trh práce až k novému narrativu, kdy se snažíme rozdělit žadatele o azyl mezi členské státy a tím vlastně eh, se členské státy dostávají do negativního vztahu vzájemně k sobě. Pak je tady ještě lukrativní biznis eh, s migranty. Děkuji, pan Pájet, jednu minutu. Je, je, přiro, přirozené, že tento přístup k migrační krizi je také ukázkou eh, toho, že eh, ani Evropská unie, ani svět nedělá dost pro vlastní uprch eh, a nepomáhá jim nalézt bezpečnou zemi. S tím, že hledá také místa pro děti ve školách, pomáhá jim, aby se vrátili. A ne, to nedostatečně řada eh, uprchlíků by se ráda vrátila do svých domovských zemí a Evropská unie musí udělat maximum, aby jim pomáhala. V této souvislosti je potřeba spolupracovat s úřadem OSN pro uprchlík. Jedně to zmírnit tlak na, ve Středomoří, protože jinak nám žádná dohoda sama o sobě nepomůže. Lidé budou hledat nové cesty. Pan Silikotis. V současné době hovoříme o novém migračním paktu a situace se zhoršuje z minuty na minutu. Ehm, v současné době lidé, včetně dětí, eh, umírají. 900 lidí um- zahynulo ve Středomoří v minulém eh, období a ta situace zůstává, je nepřijatelná. Ehm, není možné, aby oficiální politika EU, ehm, e tedy uzavřít hranice, podepsat readmisní dohody s Tureckem, ehm, byla dostačující. Situace je tragická, dokonce i lidé, kteří zachráněni na moři jsou, se pak setkávají s tragickými podmínkami a E, samozřejmě tato e, záchytná místa se stávají jakýmisi koncentračními tábory. Musíme přestat dávat plané sliby, musíme jednat a vytvořit společný asilový systém. Je nutné vytvořit právní e, bezpečné cesty, stejně jako trvalý systém pro relokaci Eh, uprchlíků. Musíme také zajistit slušné životní podmínky v zemích původu. Pan Anaman. Dámy a pánové, zdá se, že když hovoříme o eh, tomto balíčku eh, migračním, tak se jedná o celoevropský postoj k migraci. A jak eh, v co doufají naši občané. Doufají něco lepšího, to, co vy popisujete jako legální formy migrace, je eh, jen rozšířením toho eh, vydírání, protože nyní se jedná o dluhopisy zaměřené na imigraci, na řešením imigrace a to bude jen stát občany více peněz. A mm, neúspěch Schengenu, neúspěch evropských politik by nám neměli umožnit to, abychom eh, zapomínali na tu skutečnost, že potřebujeme méně evropských politik ohledně eh, eh, imigrace. Pan Radev? Děkuji vám, pane předsedající. Bezprecedentní migrační krize v posledních letech jasně ukázala, že žádný členský stát se s ní nemůže vypořádat osamoceně. Proto je zapotřebí lepší koordinované evropské odpovědi v úzké spolupráci se zeměmi, a myslím, že Evropská unie se musí řídit třemi hlavními eh, směry, aby zmírnila tedy tyto tlaky. Za prvé je zapotřebí rozlišovat mezi ekonomickými migranty a uprchlíky. Ti, kdo hledají lepší život, mohou využívat legální cesty, ale žádný členský stát nemá právní rámec, který by jim umožňoval ilegálně vstupovat na naše hranice, aby se pokoušeli ilegálně překračovat naše hranice. Nemohou očekávat, že dostanou stejnou podporu jako váleční uprchlíci. Za druhé, Evropa Evropská unie by měla eh, posílit eh, svůj eh, postoj a snahu vrátit země, které, pardon, vrátit se čl, lidi, kteří nemají povolení legálně setrvat v zemi do země původy, původu. Za třetí, myslím, že bychom měli znovu se vrátit k myšlence hotspotů, mimo EU, protože podle mne by to snížilo migrační tlak na EU, protože jen ti, kdo by měli právo na mezinárodní ochranu, budou mít možnost vstoupit do EU, jakmile získají azyl na základě evropského práva. Řešení migrační krize bude vyžadovat větší další opatření, posílit mezinárodní spolupráci. Děkuji, pan Hovit. Já děkuji, vítám toto sdělení. E, když probíhají vyjednávání s Tureckem, uvědomme si, že další zranitelné země si žádají naši pozornost. To se dnes už ví země, která e, přispěla e, 18 milionů do Trustového fondu pro Afriku. Musíme si uvědomit, že eh, to, čemu říkáme, je víc za víc, se stává, že je to více za méně. Pak pro uprchlíky by měl být zvážen, neměly by to být jenom obligace finanční, ale obligace a vazby založené na solidaritě po celém světě. Eh, na konferenci o financování pro rozvoj, eh, také v rámci mezivládní konference proti změně klimatu se eh, diskutovalo o nových finančních cestách. My musíme být otevřeni novým cestám mezinárodních financí, abychom řešili nové problémy. Uvědomuji si, že myšlenka eh, vyjednávání s eh, zeměmi eh, o uprchlících vám není pochuti. Nejde přeci takto obchodovat v uvozovkách s lidskými osudy. Evropská unie však takto jedná už dlouho. Pokud ty finanční prostředky jsou skutečné, pokud 86% těch uprchlíků vlastně nejde ani na sever a pokud ty finanční prostředky zlepší jejich osud, jejich jejich živobytí, eh, živobytí v zemích, odkud oni utíkají, tak to samozřejmě je finanční podpora, kterou musíme eh, nabídnout. Uvědomme si, že to také účinně musí doplňovat vnější politika EU. Ehm, chválím závazky pro globální diplomaci diplomacii, ale raději bych viděl větší důraz na diplomatickou úlohu EU v řešení konfliktu, stejně jako účinných snahách řešit konflikty a věnovat se humanitární pomoci, a to v praxi, v terénu. A to je samozřejmě první závazek místo předsedkyně komise. Děkuji. Děkuji, pane Hawite. Pan Korvik Mike Můžete eh, z procedurálních důvodů promluvit. Eh, jaký máte procedurální problém? Já bych chtěl odpovědět eh, poslanci. Pane Hovite, požaduje. Vy jste říkal, pane Kormi Mike, že chcete vystoupit ohledně jednacího řádu, ale ne jako modrou kartu, Jak jakému jedna, odstavci jednotcího řadu se odkazujete? To slovo šit eh, nebylo v mých slove. Já jsem řekl šambo v polštině a to je něco jako stoka. A, takže by to mohlo být anglicky skam, ale ne šit. Málista, málista. endakši, endakši, endakši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 Eh, eh, ochránit. Raději zaplatí jiným zemím, aby nám drželi migranty eh, od těla. To není jen pokrytecké, ale nebezpečné, protože závisíme na penězích. A při tom uzavření makedonské hranice sice citelně eh, snížila počet migrantů, ale přispělo to ke sporu eh, s Tureckem. Co se týče eh, Itálie, která musí uzavřít své hranice a strážit je, a jinak to udělá Rakousko na Brenneru. Bylo by iluzí si myslet, že nějaké mechanismy rozdělování nebo nějaké, nějaké sankční mechanismy toto vyřeší. Ano, pomožme těm lidem kteří potřebují pomoc, ale pomozme jim tam, kde žijí. Většina populace evropských zemí je proti masovému přistěhovalectví. Když toto dnešní politické elity nepo, nepochopí a nebudou umět uh, lidi chránit, budou lidé eh, volit extremisty. Ne kvůli tomu, že by sami byli extremisty, ale protože politické elity denně selhávají. Děkuji. Je tady modrá karta paní, pa, pana Kost, paní Kosta. Akceptujete? Ano. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Když říkáte, že Itálie má zavřít hranice, znamená to tedy, že má do moře Eh, odvrhnout ty lidi, kteří přicházejí z moře a kteří se dostávají k nám právě z míst, kde dochází eh, k válkám, násilím jsou to zranitelní lidé, ženy, děti. Co tím vlastně myslíte, že Itálie má zavřít své námořní eh, hranice, že je má tedy svrnout zpátky do moře? Máte 30 vteřin, pane Suliku, na odpověď. Není potřeba je eh, zahnat zpátky do moře a ani zastřelit a je potřeba je vrátit tam, odkud přišli. Tam musí Evropa samozřejmě eh, zřídit centrální tábory tak, jako to existuje v Libii a Turecku. A takové tábory by mohly být i v Libii, jsou také v Libanonu. To je řešení ale ne rozdělovat po Evropě všechny uprchlíky a ne je, a ne je posílat po Evropě jako nějaké balíčky od Zálanda. To není možné. Pantelička. Eh, paní místopředsedové, smlouva eh, s Tureckem vlastně narušila eh, podnikatelský model pašeráků mezi Řeckem a Tureckem. Co se stalo? Reorganizovali se na eh, trase, která je riskantnější a je smrtící. Eh, musím říci, že z tohoto hlediska je eurobalíček zcela zásadní. Můžeme hovořit o detailech a o niancích, ale je to správný přístup. Nevidím nic problematického na v zásadě propojení rozvojové pomoci a investic Eh, s kontrolou migračních toků a pro mě není problém je propojit s kořeny problémů, které samozřejmě existují. Ponechávám stranou, že máme problémy s lidskými právy v Turecku a jinde a ty musíme řešit, ale myslím, že je to správný přístup, ovšem nebude fungovat dostatečně dobře, když nedosáhneme skutečně rigorózní, přísné návratové politiky. Tomu se musíme věnovat. Až to dokážeme, dosáhneme rovnováhy. Myslím, že konečně vznikne jednota v Evropské unii, jednota, která, kterou potřebujeme pro evropská řešení. V současné době ta polarizace, eh, kterou máme eh, ohledně jiných problémů, vymizí. Děkuji. Paní Mizoto, jednu minutu. Děkuji. Už jsme unavení z toho, že posloucháme pořád ty stejné řeči, eh, protože my se snažíme eh, bojovat proti nelegální imigraci, proto vy jste nás ale nazývali rasisty, populisty, xenofoby. Doposud jste hodně hovořili, ale nic neudělali. Bohužel ještě hůř, dokonce se schovávali hlavu do písku. Říkali jste, že imigranti jsou zdroje a že vše máme pomoci. Styďte se, protože jste si dělali žerty eh, z obyčejných eh, lidí. Tito imigranti nyní přišli eh, ve velké mase. Nezapomínejte na to, že neuspěl Junckerův plán, neuspěl ani tento plán Eh, ohledně imigrace. Tragické je na evropských eh, plánech to, že eh, nefungují a nyní máme invazi imigrantů, obrovský tok imigrantů do Itálie a my nám teď nezbývá nic jiného, než uzavřít hranice a chránit je. Jedna minuta a půl. Pan Brok, prosím. Pane předsedo, paní místopředsedkyně, pane místopředsedo, vážení kolegové. Když eh, naslouchám některým řečníkům, musím říci, že ti, kteří nechtějí přijmout žádné uprchlíky, chtějí také zabránit všem opatřením proti tomu, eh, aby uprchlíci přistoup, eh, přicházeli. To si myslím, že je opravdu velice šílené. A buď tedy eh, Turecko zabrání eh, pašerákům s lidmi eh, v jejich biznesu a pomocí těch 6, 6 miliard můžeme Turecku pomoci. A to začalo už fungovat. A vy chcete, vy chcete posílat, posílat lidi v, v lodích pryč, proč by je měli přijímat? A musíme si také představit že vlastně chceme-li eh, přenést toto břemeno eh, do Afriky, tam je to ale složitější, tam mají rozvojový problém. Eh, tam je potřeba pomáhat tak, aby v uprchlických táborech byly lidské důstojné podmínky, tak, aby lidé mohli zůstávat v blízkosti svých domovů, tak, aby vlastně bylo možné vystoupit proti pašerákům s lidmi na severu Afriky. To jsou všechno eh, dobré nápady. A eh, když někdo, když, když někdo tvrdí, že všechny uprchlíky musíme, musíme přijmout, že jako křesťané si nemůžeme nic jiného představit a potom se podíváme do Řecko, to můžete tedy eh, dále a dále jenom o tom mluvit, nic nedomluvíte. Děkuji, pane Broku. Zvedla se vlna modrých karet, já připustím pouze jednu. A to prvnímu, kdo zvedl uh, uh, ruku, pan, uh, pan Sulík a Telička, dostanou příležitost později a uh, teď dám slovo panu Kristiovi za 30 sekund. Vy jste hovořil o útocích, které nejsou jenom eh, cíle na migranty. Jakým způsobem vnímáte pozici pana Johannese, prezidenta Rumunska? Also erstens Záprve jsem eh, neřekl, že se má mluvit o zemích, ale o některých kolezích, kteří jsou proti, eh, proti uprchlíkům a také proti opatřením, která mají zabránit tomu, aby uprchlíci přicházeli. A za druhé, kdyby bylo uprchlíků méně, bude také snazší hovořit o přemístěních. A chci také odpovědět na otázku pana Sulíka. Měli bychom si uvědomit, že jenom když se budeme věnovat příčinám v těch zemích, to znamená ukončit válku, eh, vyřešit rozvojové problémy, že to je jediný eh, jediný, jediné možné řešení a ne nechat ty lidi eh, přicházet, topit se v moři a nebo je, si je rozdělovat mezi osnatými dráty Makedon, Makedonie a Řecka a tak dále. Řecko a Itálie jsou velké evropské kulturní země, nesmějí se z nich stát eh, evropské, eh, evropské koncentrační tábory pro uprchlíky. Pane Broku, eh, končíte, pan Papadakis eh, má slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Úspěch eh, této nové migrační části, co se týče přemístění, záleží na správné aplikaci. Pakliže to se nám nepodaří, dojde k dalšímu selhání, podobně jako tomu bylo s otázkou přemístěvání. Proto se musíme držet toho, co jsme dohodli, respektovat lidská práva, klást větší důraz na zákonné cesty a spolupracovat s třetími zeměmi a také zajistit dostatečné financování. To jsou hlavní prvky, které je potřeba v novém paktu, eh, kompaktu eh, aplikovat. Potřebujeme společnou politiku a i společné eh, hlídání eh, našich společných hranic a abychom zabránili eh, ilegálním aktivitách. Neznamená to ale zavřené hranici, pan Lavi. Děkuji, pane předsedající. Děkuji panu místopředsedům komise za tento návrh, který nám předložili. Podle mne směřuje správným směrem musíme zahájit cnostný proces investic do zemí, odkud pocházejí uprchlíci, abychom zařídili, že zůstanou na místě, kde budou také podmínky k rozvoji, aby se celý tento, eh, tento pohyb zastal. Víme, že ta čísla v Africe, nárůst africké populace způsobí to, že do 30 let eh, tyto toky by enormně mohly narůst. Takže máme určitý časový interval, ve kterém musíme jednat a vybudovat stabilní vztahy s těmito státy. Nevím, zda 500 milionů bude stačit, ale je to první krok správným směrem. Nepochybně ale musíme udělat víc. Místo předseda komise Timmermans hovořil o směsi eh, pozitivních a negativních pobídek a já bych teď rád začal slyšet i něco eh, z těch negativních eh, pobídek. Eh, u těch států z Evropy, které například se plně neúčastní těchto postupů a nechtějí eh, přispět svou měrou do mlína, protože my všichni jsme evropské státy a eh, není to tak, že ty, kdo jsou blíže k hranici, mají dělat víc. My všichni máme se spolu účastnit. Takže ať jsou vítány i negativní incentivy, aby se takto ohodnotil i Eh, postup těch, kteří eh, neaktivně mm, nebo aktivně nepomáhají. Je tu od pana Fronzulici modrá karta. 30 vteřin, prosím. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážený pane kolego, Kvůli ekonomické situaci a sociální situaci a kvůli občanským válkám, k nímž dochází v některých zemích Africe, Evropa eh, uvidí, že stále více lidí se bude snažit v následujících letech dostat do Evropy, zejména z Afriky. Nemyslíte, že nakonec Evropská unie musí přijít s dlouhodobou strategií a politikou, aby čelila této významné výzvě, protože se nejedná jen o praktická opatření nebo efektivní řešení, která máme mít teď hned. My potřebujeme dlouhodobou strategii. Děkuji. Prosím, respektujte 30 vteřin. 30 vteřin, pane Lavio. Ano, děkuji vám, pane kolego, za dotaz. Strategie, o níž hovoříme, není strategie, která je krátko dechá, protože se jedná o investice do afrických zemí a tam nepochybně nebude rychlá návratnost. My hovoříme o programu, který už eh, po několik let tedy má obsahovat eh, více, než co jsme zatím mysleli, možná víc miliard, aby tato strategie byla efektivní a účinná. Takže já souhlasím, že to má být dlouhodobá strategie, protože dlouhodobě eh, potřeb, budeme potřebovat nástroje na dlouhodobé eh, řešení. Paní Rodriguez. Well, uh, Vážení pa, na místo předsedy, možná paní místo předsedkyně, situace je zřejmá. Buď Evropa zůstává kontinentem uh, defenzívě, anebo vytvoří partnerství pro budoucnost s dalšími zeměmi, aby podporovala jejich rozvoj, aby lépe zvládala migraci a podporovala uprchlíky. Je to zcela zřejmé. Ehm, znamená to také velký projekt založený na investicích, ale investice znamenají také pracovní místa a řada nových pracovních míst může vzniknout pro mladé lidi v Evropě, ale také e, právě v těch třetích zemích. A já si myslím, že byste měli využít těchto argumentů. Nová pracovní místa, která se objeví díky těmto iniciativám a to přesvědčí členské státy do těch iniciativ věnovat více prostředků. Ty potřebujeme od členských států. A samozřejmě mohu ještě doplnit, že dosud mladí lidé toto chápali velmi dobře, sdílí stejnou vizi mají řadu iniciativ vedených právě tímto směrem a je mým potěšením ohlásit, že velmi brzy mladí lidé přijdou s konkrétními návrhy právě v tomto směru. Děkuji, paní Rodriguez. Máte modrou kartu od pana Teličky. Ačkoliv pan Telička hovořil před deseti minutami. Já nevím, myslím, že vám nedám eh, modrou kartu, protože jste hovořil nedávno. Děkuji vám za pochopení. A nyní pan Ranžel, minut a půl. Děkuji. Za prvé bych řekl toto. To je pro mě úplně nejdůležitější aspekt celé iniciativě komise je to otázka strukturálních faktorů. Ehm, musíme si uvědomit, že máme jednak tu bezprostřední frontu, tedy zachraňovat životy. A k tomu musíme věnovat veškeré prostředky, které máme k dispozici, aby lidé ehm, nes ztráceli životy ve středozemním moři. To je samozřejmě odpovědností členských států, ale zároveň je nutné uvažovat strukturálně. Klademe si otázku, zda třeba ve středním východě eh, jedná Evropa správně. Hovořili jsme o dopadech migračního paktu, eh, problematice Afriky. Je důležité zapojit ty, kteří se v situaci tam vyznají Mm, a víme, že eh, se objevuje příliv mladých Afričanů, kteří přicházejí k nám do Evropy, ale to není jenom krátkodobý jev, to je dlouhodobá situace a musíme tedy jednat a intervenovat zvláště v subsaharské Africe. A proto by mě eh, eh, zajímalo, zda se to podaří. Mívám se, že komise se vydala správným směrem a Evropská unie se musí na tomto místě angažovat. Je samozřejmě nutné zachraňovat uprchlíky, ale také zvládnout tu krizi abychom tedy eh, také eh, spolupracovali s komisí. Chci eh, komisi poblahopřát k návrhům, které předložili. Není snadné v této fázi hajit tyto návrhy. Děkuji. Pan Fajan. partnerstva s afriškými državami. Děkuji. My teď uh, zahajujeme partnerství s africkými státy a to je vlastně znepokojující, protože uh, v Africe jsou problémy již dlouho a my jsme to měli dělat již dávno. Já tím ten návrh nekritizuje, ale přeju si, eh, aby nebylo příliš pozdě pro solidaritu státy nepřispívají eh, v Africe k tomu, eh, čemu se zavázali. Myslím, že Africká krize je i evropský problém, ale kladu si otázky, jestli ty důsledky budou takové, které jste zmínila při představování té úmluvy. A, a to také pro státy, které se nechtějí podílet. Potřebujeme více investic, ale nemůžeme veškeré břemeno přenášet pouze na Afriku a my v Evropě se ho vzdávat. Zároveň nesmíme evropské peníze dávat do chybných rukou. Musíme přísně kontrolovat, kdo ty peníze dostane. Musíme zajistit, abychom měli v afrických státech spravedlivé a poctivé partnery. A je také důležité eh, abychom posílili i legální a jisté bezpečné eh, trasy přistěhovalectví. Eh, balkánská cesta je uzavřena, ale přesto přibývá obchodu s lidmi, s lidmi a přibývají další migrační trasy. Třeba poukázat na to, že přistěhovalci eh, v Řecku mohou požádat o azyl pouze přes Skype. Musíme lidem na místě tam dát novou naději Eh, zacházení s migrací si vyžaduje strategický přístup. Nejde o eh, brždění eh, migračního přístupu, jde o to mít dobrý a slušný vztah k Africe a lidský kontakt. Děkuji, paní Fažán. Děkuji mnohokrát. Vy jste již hovořil proto bohužel stejně jako panu Teličkovi ani vám nemohu dát slovo. Uvědomuji si, že o tuto problematiku je velký zájem. Pan Kirkos má slovo jednu minutu. Vidíme, že dochází v Africe k populační explozi a ruku v ruce s chudobou a válkami. To znamená, že si musíme klást tuto otázku. Mohla by masivní imigrace do Evropy, hovořím o milionech, být součástí tohoto plánu? Evropská komise se snaží nabídnout dvojakou odpověď. Říká, že ne, ale současně navrhuje nový rámec pro spolupráci s mnoha pobídkami pro země v Africe a také země v našem sousedství. Pokud nás přesvědčíte, že tento eh, plán bude znamenat, že budete dělat něco s tím, eh, aby se ne plítvalo penězi a že budete mít tedy mechanismus pro transparentnost, bude váš návrh cený a užitečný, jinak budeme mít pouze mechanismus, který eh, převede finanční prostředky těm, kteří jsou u moci v afrických zemích a eh, my je, to za ně budeme platit všechno. Eh, děkuji. Seznam řečníků. Paní no, Děkuji, pane předsedající. Není pochyb o tom, že investiční plán pro Afriky je významný protože by se takto mohlo posílit program spolupráce. Nicméně ten návrh vypadá být zaměřený zejména na posílení spolupráce a kapacit třetí států, aby zabránili eh, osobám třetí států kvůli chudobě eh, dosáhnout našich břehů. Je tam také podmínka, která zrazuje ten smysl spolupráce a eh, na tom se má zakládat eh, na vztah s třetími zeměmi, jenže ten by se měl zakládat na vzájemném respektu. Ohledně těch eh, finančních prostředků zaměřených na um, hájení hranic, um, ehm, měli bychom eh, bránit a podívat se přímo na konkrétní příčiny migračních toků. Ty přislíbené podpory zatím nebyly spatřeny a není řešením jen eh, hlídat hranice. Eh, evropské vlády potřebují společná řešení, která by mohla celou situaci eh, pomoct a vyřešit. Děkuji vám. A nyní přejdeme k postupu Catch the Eye. Máme 17 žádostí o slovo. Nebudeme moci dát slovo všem. Přijmu prvních pět, tedy eh, jednoho z každé politické skupiny. Na základě toho, kdy se um, zapsali. Pan Kelly, jedna minuta. Já jsem, já jsem poslouchal, poslouchal tuto debatu od eh, počátku. Téma je velice kontroverzní a v důsledku toho i debata byla kontroverzní. Zároveň ale uh, si myslím, že je potřeba pochválit komisi, protože je rozhodna se eh, snažit vyřešit tento názorný problém. A co se týče leadershipu, ten schází v mnoha směrech. Ta myšlenka na nové partnerství s Afrikou dává smysl za použití eh, rozvojové a obchodní politiky jako páky a zajistit eh, pomoc těm, kteří potřebují nejvíce. Také je potřeba zajistit spíše legální než nelegální migraci. Možná se to někomu nebude líbit, ale je to nezbytné. A zvláště důraz, že toto je globální problém a podobně jako eh, SZP 21. Eh, Evropa toto eh, nevyřeší sama a podobně jako CAP 21. Toto by měla být dlouhodobá dohoda a pomůže, pomůže především vyřešit problém těch, kteří musí prchat. Děkuji, paní Mi... jednu minutu. Já jsem v tomto parlamentu již tři roky a hovoříme o migraci a problémech, které eh, působí. A já jsem vždy kladla důraz na to, aby lidé měli odpovědnost u sebe doma. doma. Ty problémy ale jsou stále horší. My ty lidi musíme zachraňovat před smrtí ve středozemní moři a před problémy, které e, tvoří nekontrolovaná migrace pro evropské země. S uspokojením sleduji, jak komisaři hovoří a zaměřují se na e, programy pomoci v afrických zemích díky investicím i e, z soukromého sektoru a díky finanční podpoře bychom měli kontrolovat tak, aby miliony v investicích eh, skutečně přispěly k blahu občanů. Jinak se tento problém nepodaří vyřešit. Děkuji. Pan Tabasi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, a vážení zástupci komise, návrhy Evropské komise, co se týče krize s eh, nelegální migrací se dá eh, popsat jako neúspěch. Eh, jednak se hovořilo o tom, že migranty jsme vlastně pozvali a hovoří se o tom, že jsou to uprchlíci. Nejsou, jsou to ilegálové. Pak se hovořilo o kvótách, přemístění, dočasné přemístění, přemístění, trvalém přemístění. Co se stalo? Nic. Nikdo nebyl přemístěn. Další selhání s diktátorem Erdoganem. Eh, sepsali jste dohodu s diktátorem, osobou, která každý den porušuje lidská práva, potlačuje liberální demokracii. Dalším selháním byl váš slib zaplatit miliardy jako výkupné této osobě, Erdoganovi. Mám návrh pro kolegy, kteří neustále tvrdí, že můžeme přivítat všechny migranty Vezměte si rodinu uprchlíků domů a ukažte nám, jak se to dělá. Děkuji, pan Decarne. Desarne. Děkuji, máte slovo. Je to velice zajímavá rozprava, ale je důležité, že potřebujeme Evropu, která je strategická, která má vizi a to samozřejmě neznamená podlehat, ale také jednat. Jednat dvěma směry. Jednak eh, směrem k skutečně rozvojové politice, eh, což eh, se zdá, že není jenom v tom dávat stále více peněz Africe, ale také uvažovat o politice rozvoje, aby byla užitečná a tak tomu bohužel není. A je potřeba také nalézt legální cestu pro ekonomickou migraci. To je jediná cesta, jak bojovat proti ilegální migraci. Je tedy možné, aby migranti přišli legálně pracovat a pak se zase vrátili do svých zemí. Je potřeba bojovat eh, proti těm zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají ilegální migranty, ať už je to v zemědělství nebo v jiných oborech. A důležité je, aby readmise byla účinná. A to je jediná cesta, jak může Evropa nabídnout skutečnou odpověď na tyto otázky. Děkuji. Děkuji. Pan Juarez má slovo, jednu minuta. Děkuji, pane předsedo. Ehm, já vidím, že je tady velmi dobrá vůle, ale ehm, diskutujeme o tom poměrně pozdě. Ehm, uvědomme si, že v členských státech e, také e, se e, jsme v situaci, kdy uprchlíci umírají. Víte, že trvale udržitelný rozvoj eh, pro eh, Afriku musí být skutečně spravedlivý. Přitom se tomu věnujeme dlouhou dobu. Chci se proto zeptat, jaké záruky má Evropská komise, jakým způsobem zajistíte, aby členské státy změnily politiku eh, vůči Africe, Eh, protože bez těchto změn nedojde ke strategii, nevznikne strategie. Děkuji. A eh, tím končí postup Catch the Eye a za Evropskou komisi vystoupí místo předsedkyně Mogherini. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Někdy naslouchám některým poznámkám a chci být upřímná. Eh, máme pochybnosti někdy o tom, zda jste eh, pozorně přečetli náš návrh. Abych začala fakty. V rozpravě dnešního odpoledne eh, se směšovala řada různých aspektů. Pan Frostav eh, který tu už není, se ptal, zda jde o duplikaci dohody s Tureckem, ale tady je situace zcela jiná. Jak zmínil Franc na počátku, z Turecka eh, přicházejí především syrští uprchlíci. Ti jsou dočasní, alespoň doufáme, že to bude trp- eh, dočasný tok. My na tom také pracujeme. Eh, to jsou žadatelé o azyl. To je tedy jeden specifický mezinárodní právní rámec a my to snažíme řešit bezprostředně a také teď musím použít slovo, které sama nemám ráda, ale Tedy řešíme to jakožto akutní, ale na stůl vám předkládáme něco úplně jiného. S Afrikou totiž máme společný zájem. Máme zájem pracovat na rozvoji kontinentu ve smyslu partnerství. Ptáte se, jak na to reagují Afri- americké protěžky. velmi dobře, musím říci. Včera jsem byla v New Yorku na zasedání Rady bezpečnosti. Byly tam africké země, ale také latinskoamerické země, jejichž zástupci říkali, ano, toto je správná cesta ku předu, protože konečně neinvestujete jenom do rozvoje, což je správné samo o sobě, mimochodem, a já jsem hrdá na to, že mohu říci, že Evropská unie je největším dárcem celosvětově, prvním skutečně a mohu vám nabídnout čísla. Jsme největším dárcem pro Afriku mezinárodně s více než polovinou oficiální rozvojové pomoci. 68 miliard eur 2015, více než 20 miliard ODA pro Afriku během roku. A to zůstane. Já jsem na to hrdá a to je správný postup. Nicméně vyvstává i jiná otázka. Podívejme se na Etiopii. Pohovořte se ženami z Etiopie, které eh, eh, dobrovolně přišli ne z Evropy, ale ze zálivu, protože se stávali otrokyněmi. Podporujeme projekt Mezinárodní organizace práce, abychom je integrovali do jejich komunit, abychom jim nabídli školení kvalifikaci. Naslouchejte jejich příběhům a pak říkejte, že si děláme něco eh, za zády. My chráníme jejich životy. Eh, například mladé dívky z Nigerie, které, eh, z nich jsou činěny sexuální otrokyně v Evropě. A pak řekněte, že díl, který chceme uzavřít s Nigerií, nemá chránit jejich životy. Samozřejmě nezachraňujeme životy jenom tak, že někoho vytáhneme z moře, ale zachraňujeme jejich životy na počátku cesty. Podívejme se na Lampedusu a poslechněme si příběhy těch, kteří přežili. Pokud tam nemůžete zaletět, podívejte se na eh, film Fokmáre, eh, který eh, víme, že tedy o něm, že před mm, k němu byla prezentace v Evropském parlamentu nedávno. A tady eh, se dozvíme, že tito lidé eh, jsou zotročováni na počátku svých eh, cest. Chodí v řetězech, přecházejí poušť už v Libii, jsou uzamykáni v lodích, které se potápějí. Máme lidskou odpovědnost a naši afričtí partneři mají také lidskou odpovědnost chránit životy těchto lidí. O tom tady mluvíme. A budeme-li to dělat společně s mezinárodními agenturami, Mezinárodní info- eh, eh, organizací pro migraci, UNHCR a další. Hovoříme tedy o tvorbě pracovních míst. Přesně tak. Pro Afričanky, pro mládež v Africe, podívejme se do Akadeše, která žila turistikou předtím, než eh, se zhoršila bezpečnostní situace. A právě tamním mladým nabízíme pracovní příležitosti, které nejsou navázány na kriminální organizace, na sítě převaděčů. Pracujeme na vzdělávání, pracujeme také na sociálním rozvoji, na lidských právech, na ochraně lidí. Eh, přesně o to tady jde. Stačí to? Rozhodně to nestačí. Ale pokud nezačneme, tak za deset let eh, ti, kteří tady budou po nás, budou řešit úplně stejné problémy. A přeji si, aby ti, kteří tu byli deset let před námi, eh, učinili stejné volby, jako my činíme dnes, protože dnes by byla jinak lepší situace nejen v Africe, ale také v Evropě. Někde začít musíme. Jsme si dobře vědomi toho, že náš návrh nezmění situaci ze dne na den, ale žádná politická opatření to nedokáží. A měli bychom přestat nabízet lidem iluze. Máme však dobré kroky, které můžeme podnikat konzistentně v partnerské spolupráci, aby se situace začala měnit. Přesně toto navrhujeme. Jde to ruku v ruce s otevřením regulérních kanálů pro migraci. To sice nespadá do mé odpovědnosti, ale bude to také probíhat a také je to spojeno eh, s tím, aby členské státy přispěly svým dílem. Další aktéři musí také přispět eh, od Asie přes Latinskou Ameriku, Severní Ameriku až k mezinárodním organizacím OSN a našim africkým partnerům. Protože jediná věc, která Afriku změní, to nejsou jenom naše pakty, ale to je vedení v Africe přímo. A právě eh, tady jednáme úplně přímo, naprosto přímo Není žádná jiná cesta, jak změnit africkou společnost, samozřejmě investovat, ale ruku v ruce s investicemi musí existovat podmínky, které umožní rozkvět, tedy právní stát uvnitř kontinentu. Pokud chcete cestovat z jedné africké země do druhé, musíte letět přes Evropu. Dává to smysl vytvářet infrastrukturu, bezpečnostní podmínky které jsou dobré pro evropské investice, ale také pro africké investory a pro Afričany samotné. Samozřejmě může to být situace, která bude přínosná pro všechny. A někteří z vás jste zmínili skutečnost, že jak se zmenší přítok migrantů na východě, uvidíme nárůst na středomořské Eh, oblasti. Podívejme se na národnost uprchlíků. Jsou to zcela různé cesty uprchlíků, které nejsou propojené. V loňském roce přes Liby na Sicílii eh, eh, přicházeli Syřané. Dnes tomu tak není. Dnes už nevidíme takový posun. Afrika je mladá, chudá a stojí tváří v tvář eh, dramatickým dopadům změny klimatu a je tedy logické, že k těmto jevům dochází, pokud nemáme dlouhodobou strategickou perspektivu ke změně. Právě proto ji navrhujeme. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nyní si vyslechneme za komisi místo předsedu pana Timrmance. Děkuji vám, pane předsedající. Jenom pár poznámek, které bych rád eh, dodal po té, co promluvila paní Mogherini. Jsem hluboce přesvědčen, že jediný způsob, jímž můžeme uchovat politiku pro uprchlíky založenou na těch nejzákladnějších hodnotách, je jasně rozlišovat mezi lidmi, kteří si zaslouží mezinárodní ochranu a lidmi, kteří přicházejí do Evropy, protože tu vidí ekonomickou příležitost. Příliš často, a opět jsme to slyšeli i dnes, příliš často lidé předstírají, že každý kdo přichází do Evropy, je ekonomický migrant. A už jsem slyšel nějakého poslance dnes to říkat. Toto je laciný způsob, jak se zbavovat morálních a právních zodpovědností vůči lidem, kteří si zaslouží mezinárodní ochranu ale je to umožněno, protože doposud jsme nebyli dostatečně dobří v jasném rozlišování mezi lidmi, kteří si zaslouží mezinárodní ochranu a lidmi, kteří nikoli. Proč? Protože příliš mnoho let Řecko a Itálie byly ponechány, eh, ať se vypořádají se svým problémem sami, žádali po, Evro- po evropském řešení a jediné, co slyšeli od Evropy, bylo to je váš problém, ne náš, tak se s ním vypořádejte. Nyní tedy potřebujeme tento problém vyřešit a jediný udržitelný způsob, jak to zařídit, je eh, vyřešit to po celoevropsku. A my můžeme tuto věc vyřešit a získat opět mm, panevropskou podporu pro eh, lidskou, eh, uprchlickou politiku, když vyřešíme otázku ekonomické migrace udržitelným způsobem a dohoda s eh, africkými zeměmi je jeden z těchto eh, případů. A proto já to, mm, o tom takto hovořím jako o cestě vpřed. Já jsem neslyšel, že by to někdo mm, z těchto to kritizují, že by měl lepší nápad. Jestli ho máte, tak to řekněte. Říká se prostě, nechte všechny přijít do eh, Evropy. To je nejrychlejší způsob, jak dokončit, jak skonč, skončit naši humanitární politiku v Evropské unii. A nejkratší způsob, jak dát populistům příležitost, že každý, kdo sem přijde, je oportunista, který hledá lepší budoucnost na náš úkor. Řekněte to rodině, která prchá z Raky, prchá z Alepa před bombami. Řekněte jim, že jsou to ekonomičtí imigranti. To je skandál. A proto jsme přesvědčeni, že jako část komplexní dlouhodobé migrační a uprchlické politiky potřebujeme také být schopni ukázat, že jsme schopni eh, osoby doprovodit zpět na místo jejich původu. A ba co víc, že jsme vytvořili příležitosti v afrických zemích tak, aby ekonomický růst nezmizel v kapsách elit, ale aby se dostal ke všem, kdo mají talent, eh, mladým lidem, kteří budou mít takto příležitost se prosadit v zemi svého původu. O to jde. A samozřejmě, že se to nestane samo od sebe. Samozřejmě, že potřebujeme k tomu přispěli členské státy. Největší problém je v tom, ne, že máme nedostatek financí, ale nedostatek jasného směru, koordinovaného úsilí toho, že všech 28 členských států v EU bude dělat eh, společně to eh, s institucemi. Že všichni budou jednat a pohybovat se na stejné vlnové délce eh, místo jednotlivých někdy postkoloniálních představ. Udělejme si v tom pořádek. A na závěr, pane předsedající, nikdy nezapomínejme na to, že mluvíme o lidských bytostech. My nemluvíme o číslech nebo předmětech. Mluvíme o lidech, kteří mají sny jako vy nebo já. Přejí si lepší život, že lepší život pro své děti, nechtějí být opuštěni eh, bohatší částí světa. A já mám nádhernou zkušenost z minulého týdne. Eh, země, která přijala více uprchlíků na hlavu eh, než kterákoliv jiná, eh, to je 160 tisíc, Švédsko teď, když vidí, že se všechno pomalu dostává pod kontrolu, tak vidíte, že mm, se švédská společnost stále více přibližuje k té představě, ano, udělejme z toho úspěšný e, příběh a, a školy jsou schopny přijímat více dětí, e, obce při, vítají nové občany a já doufám, že příští týden budeme schopni na evropském šampionátu se podívat na to, že Zlatan Ibrahimovič je jeden z, z hvězd, protože e, vzpomeňte si, že jeho rodiče Eh, zažili válku před 20 lety a on je teď šampion. A mm, pomysleme tedy na to, co se stane za 20 let a jaký eh, pak budou lidé, kteří budou scházet z tohoto prostředí. Děkuji vám. Děkuji tedy paní Mogherini a eh, i panu Timmermansovi za